Dobré ráno. Dovolte, abych zahájil dopolední zasedání výboru AFET. Prvním bodem je informace o delegaci na Ukrajinu, která proběhla 5. až 7. prosince loňského roku. Do Kyjeva vyrazilo devět poslanců výboru Afet. Sešli jsme se s ukrajinským premiérem také s představiteli parlamentu, vysoce postavenými úředníky ukrajinské státní zprávy a také se zástupci občanské společnosti. Byla to první úřední delegace, oficiální delegace výboru AFET v tomto mandátu, čím jsme chtěli zdůraznit význam, který Evropský parlament a zejména pak výbor AFET připisuje vztahům mezi EU a Ukrajinou a také jsme chtěli zúraznit spolupráci s Verchovnou radou. Delegace, myslím, proběhla ve velice aktuální okamžik tak, aby to dobře korespondovalo s předáním Sacharovovy ceny Olegu Sencovu a také eh, samitu v Paříži, který probíhal následující týden. A pokud jde o důležité body v naší návštěvě, tak asi zmíním setkání s Olexem Hončarukem, tedy premiérem, který nám potvrdil, že vláda je nadále odhodlána reformovat ehm, zemi, zejména pokud jde o boj s korupcí, eh, pokud jde o reformu soudnictví, ale eh, zmínil i některé další eh, oblasti. Absolvovali jsme jednání také s poslanci, se zástupci státní zprávy a všichni potvrdili, že chtějí pokračovat v reformách eh, a naplňování ambiciozních cílů, především tak, jak je stanoví dohoda o přidružení a že mají zájem o prohlubování integrace s Evropskou unii. My jsme zase vyjádřili podporu Ukrajině na této cestě a také jsme zdůraznili, že to zrychlené přijímání zákonů by nemělo vést k tomu, že by se eh, omezovaly eh, pravomoci parlamentu projednávat legislativu, konzultovat zainteresované strany, včetně občanské společnosti a eh, think tanků, a že by to nemělo mít dopad na kvalitu přijímané legislativy. Dalším důležitým bodem návštěvy bylo setkání s šéfem Národní bezpečnosti obrané rady, panem Danilovem. Diskutovali jsme o bezpečnostní situaci. Pan Danilov potvrdil, že prezident je odhodlán ukončit konflikt na východě, nicméně ne za jakoukoliv cenu a určitě ne na základě podmínek, které by diktovalo Rusko. Spolupráce s NATO eh, se také projednávala, Ukrajina si ji cení a chce usilovat nadále o členství v NATO, byť existují určité obavy, pokud jde o určitou interní dynamiku organizace a chování některých členů. Také eh, jsme slyšeli výzvu k tomu, aby na to posílilo svoji přítomnost v Černém moři. Naši partneři ocenili to, že Evropský parlament eh, se trvale podporuje eh, reformní proces v zemi a také územní celistvost Ukrajiny a její suverenitu. Požádali Evropský parlament, aby ve své podpoře sankcí proti Rusku nadále pokračovalo. Myslím, že mohu říci jménem naší delegace, že to byla skutečně povzbudivá návštěva, která nás ujistila o tom, že země usiluje o evropskou cestu, je dále odhodlána postupovat v reformách a stojí o další spolupráci. Na závěr eh, této krátké informace bych vás chtěl ještě informovat eh, jako předseda delegace pro vztahy s Ukrajinou, že jsme zorganizovali desáté jednání eh, parlamentního eh, výboru mezi EU a Ukrajinou, tedy s naší partnerskou verchovnou eh, radou ve Štrasburku. To jednání proběhlo loni v prosinci 18. a 19., tedy dva týdny po návštěvě delegace AFET na Ukrajině. Eh, Bylo to tedy velice vhodné načasování, protože jsme mohli navázat na naše diskuze z Kieva a prohloubit některá ta témata. Bylo to dobré jednání probíhající v kolegiálním duchu a myslím, že to nastavuje velice eh, pozitivní tón pro naše další diskuze v příštích letech. Takže děkuji, vážení kolegové, že jste si vyslechli eh, mou krátkou informaci z obou dvou jednání a teď předám slovo stálemu zpravodaji pro Ukrajinu panu Michailu Galerovi, Prosím. Ano, děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vlastně mohu pouze podpořit to, co jste řekl ve vašem schrnutí. Jakožto stálý zpravodaj jsem se, se zaměřuji především na mm, interpretaci eh, doho- asociační dohody a DCFTA a dohody o volném obchodu a bylo tedy důležité z tohoto hlediska, aby eh, vlastně motivace a chování té relativně nové vlády tedy, abychom se podívali, jaký je její postoj a jsem tedy toho názoru, že nemáme žádné pochybnosti, že nemusíme mít žádné pochybnosti o tom, že i tato nová vláda, která vlastně se skládá ze zcela nové strany, má ta, 80 eh, nových poslanců ve Vrchovné radě, že tedy bude není pochybnosti o tom, že bude pokračovat v cestě země směrem k Evropské unii. Vyvstává otázka, jak tedy se vypořádá s implementací a vy už jste zmínil ve svém příspěvku, že zasedání parlamentu a příprava probíhá v určitém zrychleném takzvaném turbo režimu, takže zákony by se měly relativně rychle schvalovat ve vrchovné radě, což by mělo být relativně jednoduché, protože tam je v podstatě jedna strana, která má velkou většinu. Takže musíme také konstatovat to, že by tím ale neměla trpět kvalita té legislativy. A jakožto evropský poslanec jsem také eh, ve, při všech příležitostech i v souvislosti s volbami říkal kolegům, že musí hrát svou roli jakožto poslanci, kterou musí opravdu brát velmi seriózně a což tedy znamená, že ty návrhy legislativních aktů musí opravdu pečlivě přeskoumávat, eh, předkládat náležité pozměňovací návrhy a také se podívat, zda zrcadlí tyto návrhy jejich politickou vůli. V této souvislosti hm, je také se stály, stály i některé věci, které nikdo nechtěl, například celá řada určitých starých zákonů z, ze sovětské doby, ze sovětských časů tedy byla amblok rušena. A potom také nařízení, která ještě pocházela z Chorus, Chruščovovy doby, tam se vla, měla, měla vlastně zrušit uh, anulaci uh, při, přidělení obsazení Krymu, takže tyto v podstatě ještě předtím nebyly zrušeny. Uh, ale nicméně tedy alespoň diskuse o tom se rozběhly. Čím chci říci, že musíme my na naší straně také jak si v, vést ten dialog v tom směru, takový dialog s Verchovnou radou, abychom vlastně, aby vlastně nestráceli a skutečně vážně brali jejich roli poslanců skutečně tuto roli plnili. Myslím si, že co se týká a protože jste se mi dal pokyn, abych byl stručný, tak ukončím svůj příspěvek tady. Děkuji. To byl jen takový eh, návod, abyste už směřoval k závěru, protože já samozřejmě velmi oceňuji to, co jste říkal, nicméně musíme přesně dodržovat čas, protože máme dnes velké množství témat. Eh, jsou zde nějaké požadavky na vyjádření? Hlásí se někdo o slovo? k tomuto? Nevidím. A, nevi, a ano, prosím. Ano, jakožto další účastník této mise bych rád přidal, při, doplnil takové dvě připomínky těm tomu skvělému schrnutí, které zde zaznělo od, naš, od, ze strany našich dvou kolegů. První připomínka je v tom smyslu, že tady v tom novém týmu, tedy prezident a jeho nová vláda, že je tam velice překvapivá dimenze v tom všem, zejména tedy pro francouze. Máme tam vládu, která je vlastně vysoce technokratická, složená z technokratu, s osobností, které vlastně vede přesvědčení, že s inteligencí a s rychlostí vlastně se podaří transformovat zemi. A toto je opravdu zcela fascinující protože skutečně ta rychlost tam je, určitá jasnozřivost také, ale v tom je také mimořádně velké nebezpečí, aby příliš rychle se neodřízli od veřejného mínění, které by to nepochopilo, které by je ne, ne, nedostatečně rychle nenásledovalo, nenásledovalo. A potom je tam ta, aby a ta tradiční propast mezi elitou a lidem tato propast je tedy zcela umělá, ale často eh, je, veli, je velice škodlivá a má velice škodlivý dopad na politický život, tak aby to nebylo příliš nebezpečné. A druhá připomínka, kolega už to vlastně vyjádřil, je ta jejich velmi silná vůle této vlády a tohoto parlamentu, aby dosáhli kompromisu s Ruskem. A to je skutečně něco velmi zásadního pro celý evropský kontinent. Tato jejich vůle Ukra- na, straně, na straně Ukrajiny, to bude takový test postoje pana Putina a Ruské federace. Děkuji za slovo. Děkuji. Nevidím žádné další žádosti o slovo, takže bych rád zakončil tento bod programu a můžeme se posunout k dalšímu, ale než začneme další bod na programu, tak bych vám rád připomněl, že e, vlastně že bychom měli vlastně zůstat za zavřenými dveřmi do diskuse, Jinak prosím využívejte boční východ z, z techni- ze sálu, pokud byste potřebovali odejít. Omlouvám se za tuto striktnost, ale je to takové opravdu rušivé, když eh, slyšíme ten hluk zavírajících se nebo otevírajících se dveří. Takže další bod je vlastně eh, vize východního partnerství po roce 2020 veřejné slyšení. Je to tedy veřejné slyšení o vizi rozvoje východního partnerství po roce 2020 a uděláme si pár vteřinovou přestávku, aby si řečníci mohli usednout na svá místa. Thank you. Um, so let's come back to the... Děkuji, takže se můžeme vrátit k tomu programu, bodu programu ohledně východního partnerství. Rok 2019 byl desátý rok východního partnerství, ale byl to také velmi náročný rok pro země východního partnerství doba. Je to opravdu doba nepředvídatelných politických změn a také voleb. Rok 2020 bude stejně náročný rok, bude plný výzev. Některé zem, v některých zemích se budou konat místní, parlamentní nebo dokonce prezidentské volby. Z pohledu Evropské unie ten rok bude skutečně poznamenán summitem o budoucnosti východního partnerství, který se bude konat v Bruselu na jaře letošního roku e, z pohledu hm, po summitu, který se, jak, tak jak jsme udělali v roce 2017, tak parlament schválí zprávu, která bude obsahovat doporučení Rady, Komise a Eh, služby vnější činnosti. Spravodajem bude pan Austrevičus. Toto slyšení přichází skutečně ve velmi vhodný okamžik, kdy se můžeme zamyslet nad eh, tím, co, čeho bylo dosaženo a i nad slabinami východního partnerství za uplynulých deset let, ale co je ještě důležitější, je to také příležitost k tomu, abychom zhodnotili, jak a kde tedy a zda může Evropská unie ještě více a lépe podporovat země východního partnerství v jejich legitimních aspiracích směrem na cestě k Evropské unii. Než dám slovo zpravodaji, na krátký úvod, tak bych zde rád přivítal čtyři řečníky, a to pan Sergej Gerasimčuk, který je místo předseda eh, rady a z Institutu studií východního partnerství z Ukrajinsk, potom pana Kakaču, který je profesor politických věd na státní univerzitě Ivana Javakešviliho v Tbilisi, potom paní Sinkuku Sary, která je a s analytičkou v Ústavu pro evropská studia, potom pana Maniokase, který je předseda ESTEP a profesorem na Institutu mezi, pro mezinárodní vztahy a politické vědy v, na univerzitě v Vilniusu. Takže potom a v rámci diskuse jsme pozvali také paní Kateřinu Maternovou z která je eh, paní Angelino Eichhorst, která je výkonnou ředitelkou EEAS a paní Katarínu Maternovou, zástupkyni generálního ředitele, generálního ředitelství pro jednání o rozšiřování partnerství. Nyní tedy mi dovolte dát slovo zpravodaji, který má pět minut na to, aby nám prezentoval svou zprávu. Dobrý den, dámy a pánové. Evropské sousedství to je eh, oblast, eh, kde bychom chtěli dosáhnout míru a spolupráce a přilákat ostatní eh, státy úspěchy EU. Země východního partnerství jsou zónou přímého evropského vlivu, jsou exponovány celé řadě vlivů evropské integrace během prvního desetiletí této iniciativy východního partnerství se věci vyvíjely trochu pomalejším tempem, které se následně zrychlilo s značným geopolitickým dopadem na země, které se vyjednaly dohodu o přidružení, případně komplexní hloubkovou dohodu o volném obchodu zejména po roce 2014. Ukrajina, Moldavsko a Gruzie se staly aktivními partnery a prošly komplexní politickou a ekonomickou reformou, byť s různými výsledky. Spolupráce a partnerství s Arménií a Azerbajdžánem se opírá eh, spíše eh, o aktuální eh, situaci, kdy se snažíme navázat především ekonomické vztahy. Vztahy s Běloruskem eh, se teprve budují a zde jsou výsledky méně předvídatelné. Jsou tady tedy eh, různé cesty, které se tyto státy volí a my nyní usilujeme o efektivnější integraci do různých odvětvových politik EU, do různých evropských iniciativ a programů. Posílení demokracie a demokratických institucí a zároveň dodržování mezinárodního práva, suverenity a územní celistvosti by mělo být eh, základním principem pro budování uší vztahů mezi EU a jejími východními sousedy. Chceme zdůraznit význam regionální stability a evropské bezpečnosti a proto Evropská unie musí být proaktivnější při podpoře mírových řešení stávajících konfliktů. Vážení kolegové a hosté, Východní partnerství potřebuje další politickou podporu pro příští desetiletí své existence a já si myslím, že to by přineslo ještě hmatatelnější výsledky a vzájemné úspěchy. Jako zpravodaj pro východní partnerství jsem velice rád, že na dnešním slyšení máme vynikající odborníky kteří přijali dnešní pozvání. Těším se na zajímavé prezentace, výměnu názorů a další spolupráci při přípravě zprávy o vztazích mezi EU a státy východního sousedství. Děkuji a nyní má slovo pan Gerald Čimčuk. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi ctí a potěšením být tu dnes s vámi. Já se s vámi podělím o své dojmy ohledně situace v Ukrajině, Bělorusku a Moldavsku z, o, z hlediska účasti v programu východního partnerství. Nejprve bych chtěl položit základní otázku. Jaký byl hlavní cíl východního partnerství? A tady musím říct, že evropská politika sousedství byla vypracována jakožto nutnost nastínit priority ve vztazích se sousedy, což se méně zaměřovalo na další rozšiřování EU a více na posilování sousedských vztahů. Brusel investoval mnoho ekonomických a politických zdrojů do reform demokratického a bezpečnostního pásu okolo Evropské unie. A na to bychom měli pamatovat, protože k otázce bezpečnosti a stability a demokracie se budeme ještě vracet pro šest zemí v sousedství Evropské unie, Arménii, Azerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina, uplatnila Evropská unie přístup šitý na míru v rámci východního partnerství, což podpořila celá Evropská unie. Evropské, eh, východní partnerství vytvořilo tematické platformy pro multilaterální dialogy a spolupráci šesti partnerských zemí, členských států, komise a dalších institucí EU. Tematy jsou dobré řízení, stabilita, demokracie, ekonomická integrace a konvergence konvergence, energetická bezpečnost a kontakty na úrovni lidí. Nicméně experti zejména v Ukrajině a Moldavsku si stěžují na to, že tam chybí bezpečnostní dimenze. A tady mám na mysli jak tvrdou bezpečnost, tak měkkou bezpečnost. Já vím, všichni víme, že Evropská unie nemá příliš chuť zapojovat se do otázek tvrdé bezpečnosti a ten bezpečnostní pilíř je jeden z nejslabších v Evropské unii. Ale každopádně, abych východní partnerství mohlo pokračovat, tak eh, ta bezpečnostní perspektiva tam musí zůstat a musí být brána v potaz. Přestože východní partnerství posílilo mnoho reform v těchto oblastech, všech šest zemí jsou zatím na velice různorodé eh, úrovni demokratizace a eh, pokroku na evropské cestě. A mají různé, ne protichudné přístupy k, ve, ke, ke vztahům s EU. Máme tu ten asociační klub, to jsou země, které podepsaly asociační dohodu, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. A pak tu máme země jako Arménie a Bělorusko, které jsou mnohem blíže Ruské federaci. A Rusko stále považuje země východního partnerství za přirozenou sféru ruského vlivu a zájmu. A pak jsou tu ještě další aktéři v tomto regionu, eh, které je potřeba eh, brát v úvahu protože Čína eh, získává půdu a to tež platí pro Turecko v některých zemích tohoto regionu. Eh, abych to vzal po jednotlivých zemích, tak Bělorusko je ze zemí východního partnerství politicky nejblíže Ruské federaci a nejvzdálenější Evropské unii. Eh, ruská dominace ovlivňuje jeho domácí agendu a omezuje rychlost reform. Není důvod očekávat zásadní pozitivní politické změny v dohledné budoucnosti. Bělorusko se snaží demonstrovat svou suverenitu a nezávislou zahraniční politiku ale de facto musí svá rozhodnutí podřizovat ruským prioritám. Jasným důkazem toho je eh, hlasování o usneseních eh, ohledně Ukrajiny ve velném zhromáždění OSN. To je výmluvné, protože běloruská vláda víc než jednou zdůraznila, že podporuje Ukrajinu, eh, pokud jde o jeho územní nároky, garantované mezinárodním právem, ale, po, ale ve volbách potom Bělorusko podpořilo ruský přístup. My jsme o tom diskutovali několikrát s běloruskými kolegy eh, na úrovni ex post, na úrovni občanské společnosti a eh, po každé odpověděli, eh, s tím nemůžeme nic dělat, bavme se radši o ekonomice. Za těchto okolností je velice nepravděpodobné, že by bylo Rusko bylo ochotné změnit své vztahy s Ruskem a pustit se evropskou cestou. Na druhou stranu je pravděpodobné, že Rusko nadále posílí své pozice v Bělorusku navzdory silám Minsku diverzifikovat partnery a spolupracovat s EU a také s Čínou. Bělorusko přijalo členství v Eurazijské ekonomické unii, což je ruský projekt jako alternativa k evropské integraci a Rusko vždy může využít své ekonomické, politické a bezpečnostní páky na to, aby zabránili jakémukoliv obratu Běloruska na západ a může si takto zajistit loka, lojalitu politických elit a omezit reformy v zemi. Ruský informační vliv a propaganda také označuje Bělorusko za výlučnou za vlivovou zónu Ruska, Eh, a tím dává najevo EU, aby se zdrželo dalších integračních úsilí, zatímco běloruské vedení omezuje své ambice na nekonfrontační a pragmatické projekty a iniciativy. A nekonfrontační a pragmatické znamená ty, které neporušují ruské ambice a ruský vliv v regionu. Takže zase z ukrajinského pohledu, eh, pokaždé, když se vede dialog na úrovni politických elit nebo expertů nebo občanské společnosti, tak běloruská strana se omezuje na pragmatickou ekonomickou spolupráci a nic nic víc. V Moldavsku a Ukrajině je to něco jiného. Voliči dali explicitně najevo, že podporují proevropské elity v těchto zemí, a to zejména v roce 2009 v Moldavsku a 2014 v Ukrajině, což nás dovedlo do situace, kdy jsme podepsali asociační dohody. A tyto asociační dohody zajišťují významný pokrok v reformách demokratizaci a europeizaci společně s ekonomickou reorientací na evropské trhy. A a pak jsou tu ještě velice zajímavé vedlejší účinky této reorientace protože přesto, že máme separatistický režim v Podněstří, v, Moldavské republice, tak i ten se obrací na evropské trhy, těží z DCFTA a z privilegovaného statusu v rámci Evropské unie. Kromě toho otevřený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou od roku 2014 a zamrzlý konflikt v Moldavsku od roku 1992 omezují bezpečnostní spolupráci s Moskvou. Naopak Moldavsko i Ukrajina považují Rusko především za hlavní zdroj bezpečnosti bezpečnostních výzev zatím, protože v Moldavsku dochází k určitému proruskému posunu. A momentálně máme explicitně proruskou, eh, proruského prezidenta, předsedu parlamentu a předsedu vlády. Takže změny v republice Moldavsko mohou pokračovat v letošním roce, kdy budou probíhat prezidentské volby a je pravděpodobné, že prezident Dodon získá většinu hlasů a ještě více posílí svou eh, pozici v Moldavské republice. Takže jak vidíte, asociační dohoda neznamená, že evropská agenda je pro Moldavsko něco nezvratného a nenávratného, což platí i pro Ukrajinu. Navzdory dosavadnímu pokroku slabé a skorumpované elity, které jsou retoricky proevropské, zároveň eh, kompromitují myšlenku evropské integrace. V Moldavsku to tak je eh, v případě demokratických a liberálních stran, které získaly podporu v roce 2009, ale pak se skompromitovaly mnoha skandály a nepřímo tak zkompromitovali i myšlenku evropské integrace. Kromě toho pomalé a nákladné reformy působí zklamání a jakési vyčerpání z Evropy mezi obyvatelstvem případě Moldavska pokus Maje Sandu eh, urychlit reformy selhal a dnes jsou vůdčí elity explicitně proruské. A jak jsem říkal, blíží se prezidentské volby, eh, což přináší výzvu. Hybridní agrese Ruska proti Moldavsku a Ukrajině se nesmí podceňovat. Rusko dělá vše, co je v jeho silách, aby cena za evropskou integraci byla pro Moldavsku i Ukrajinu co nejvyšší. Přitom ruská asertivita sílí a ruská propaganda eh, označuje oba tyto státy za slabé nebo za selhané státy, čímž omezuje eh, evropské nadšení. Dalším faktorem je globální, jsou globální trendy, jako budoucnost liberálního světového řádu, multilateralismus, budoucnost EU a NATO, hospodářský cyklus, dopad digitální revoluce, anebo geopolitické tektonické posuny. Eh, to všechno jsou společné problémy celé Evropy, eh, tedy i zemí východního partnerství. A do konce února společně eh, s nadací Republika a Německým Marshallovým fondem eh, zveřejníme scénáře pro východní partnerství do roku 2030 a eh, já vám doporučuji tuto studii a její nálezy. Eh, v zájmu dalšího pokroku demokratizace a evropeizace zemí východního partnerství jsou zapotřebí další snahy. Zkušenost z členských států EU ze střední a východní Evropy ukazuje, že vnucení nějakých podmínek eh, spolu s explicitní a uvěřitelnou perspektivou vstupu do EU může urychlit reformy. A přizpůsobení se evropským normám může značně zvýšit eh, pravděpodobnost začátku vyjednavacích hovorů o přistoupení do EU. Eh, o o tom bychom měli i nadále hovořit a najít nějaké možnosti. Ne-li úplná integrace, pak alespoň sektorová integrace. Vzhledem k hybridním metodám Ruska v zemích východního partnerství musí EU brát v úvahu také jejich bezpečnostní obavy a více investovat do tvrdé bezpečnosti. Jinak vyhlídky na to, že země východního partnerství se promění v evropský bezpečnostní a demokratický pás, což byla původní idea východního partnerství, zůstanou velice nepravděpodobné. Naopak, země východního partnerství se mohou proměnit v pás nestability eh, na hranicích Evropské unie. Kromě toho je zásadní eh, věnovat pozornost eh, občanské společnosti. Občanská společnost a nevládní organizace jsou přirozenými spojenci Evropské unie v těchto zemích, protože evropská integrace je pro ně otázkou přežití pro občanskou společnost a nevládní organizace. Proto budou vždycky podporovat evropskou cestu a mohou být přirozeným spojencem Evropské unie. Totež platí, pokud jde o strategickou komunikaci a, e, nevlá- a nezávislá média. Navzdory dobrému pokroku v celém regionu, například Moldavsko je značně zranitelné vůči ruské propagandě, což je e, výsledek studie o indexu odolnosti vůči dezinformacím. To je studie ukrajinského prismu, která pokrývala země eh, Pobaltí, Vyšegradské země a země východního partnerství a z těch všech je Moldavsko nejslabším článkem řetězce. Kromě toho je potřeba řešit eh, komplikované korupční struktury v celém regionu. Ukrajina i Moldavsko jsou značně zranitelné. Ruské dezinformace a propaganda cílí na populace těchto zemí a eh, kromě toho Rusko těží z regionálních zranitelností, korumpuje elity a proměňuje v určité eh, politické aktéry v ruské loutky, což je velice aktuální právě pro Ukrajinu a Moldavskou republiku. Takže Klíčové problémy, kterými je třeba se zabývat, jsou podle mého názoru otázka bezpečnosti, boje proti propagandě, boje proti korupci a podpora občanské společnosti. Děkuji vám. Děkuji moc krát za vaši prezentaci eh, a za nepříliš optimistické komentáře k situaci v těchto dvou zemích. Eh, nicméně plně sdílím eh, vaše závěry toho, jak se z této situace dostat. A teď bych chtěl dát slovo našemu gruzínskému kolegovi, profesoru Kakačiovi. Pane profesore, máte 12 minut na svou prezentaci. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, je mi velkou ctí, že tu mohu být. Poté, co promluvil můj přítel Sergej, se pokusím trošku více zdůraznit další členy východního partnerství Arménii, Gruzii a Azerbajdžán. Ale ještě předtím eh, bych chtěl položit jednu otázku eh, sám sobě i obecenstvu. Když říkáme region, co tím vlastně myslíme? protože pro nás jsou teď viditelné určité změny v tomto regionu. Například Jižní Kavkaz býval jedním z regionů, Evropská unie ho brala v 90. letech jako svým způsobem region, ale po zavedení východního partnerství to teď není úplně jasné. Je Jižní Kavkaz pod regionem východního partnerství, nebo je to region, nebo co je to vlastně e, východní partnerství? Je to nějaká nová východní Evropa, nebo je to šedá zóna, jak tomu někteří lidé říkají? Co to vlastně přes přesně je. Takže patrně bude potřeba si vyjasnit tyto termíny. Samozřejmě pokud jde o Jižní Kavkaz, tak se zdá, že poté, co Gruzie podepsala asociační dohodu, a vlastně i předtím, se o něm hovořilo jako o regionu v rozkladu, regionu, který selhal, tím myslím politicky. Samozřejmě eh, ekonomicky, geograficky a historicky jde o jeden region a já chápu, proč Evropská unie v 90. letech to brala jako region. Teď ale ty tři země, Gruzie, Arménie a Azerbajdžán, se pouští různou zahraničně politickou cestou, což eh, také znamená, že je komplikovanější působit nějak na regionální úrovni. Gruzie se snaží o užší vztahy s Ukrajinou a Moldavskem ze zjevných důvodů, zatímco další dvě země Jižního Kavkazu eh, mají svou vlastní trajektorii zahraniční politiky. Pokud jde o demokratické reformy, tak i tady jdou ty tři země různými cestami. Jak víte, po sametové revoluci v Arménii v roce 2018 nastal nový impuls pro demokratické reformy a nové vedení Arménie se snaží o reformy, ale má problémy s právním státem a s drobnou korupcí, které stále přetrvávají a nastalo, nastaly zásadní změny ve veřejném diskurzu, který se otevřel, což je dobře. A navzdory všem výzvám si myslím, že teď má Evropská unie vynikající příležitost k tomu, aby působila v tomto státě. Myslím si, že členské státy by měly podporovat arménské reformy. Pokud jde o Azerbajdžán, tak jak víte, evropsko-azerbajdžánské vztahy jsou značně toxické v poslední době a evropská e, pomoc se soustředí především na technickou, humanitární, ekonomickou a energetickou spolupráci. Azerbajdžán nemá zájem o to, aby Evropská unie byla jeho partnerem v demokratických reformních procesech, nebo nemá zájem institucionalizovat vazby s Evropskou unii. Hlavním zájmem Baku e, je e, samozřejmě spíše reforma veřejné zprávy, energetické a dopravní infrastruktury což eh, je také pochopitelné vzhledem k bilaterálním vztahům. Pokud jde o Gruzii, tak eh, Gruzie zůstává hlavním partnerem eh, v demokratických reformách. Nicméně jsou tu určité problémy, zejména došlo k určitému zhoršení situace v posledních letech 2018 a 2019. Tím mám na mysli prezidentské volby, nezdařila volební reforma a potlačení protestů. Pak jsou to také problémy s polarizací a s politizovaným soudnictvím, e, s asymetrickým financováním a se značným vlivem e, politiků na velké televizní a rozhlasové stanice. To jsou obrovské problémy v Gruzii. A co je hlavní, Gruzie eh, projde zkouškou v letošním roce, v roce 2020, kdy proběhnou volby a už za pár týdnů eh, se budou konat volby v Azerbajdžánu. A já si myslím, že Evropská unie by neměla na nic čekat a měla by se stále soustředit na to, nebo měla by se zajímat o to, Eh, jak to bude vypadat po volbách v Azerbajdžánu. Pokud jde o ekonomický rozvoj a obchod, myslím si, že tyto tři země se snaží budovat vztahy na různých úrovních s Evropskou unii. Jak všichni víte, eh, Eh, dohoda CEPA mezi EU a Armenií je v platnosti od roku 2018, jenže nezahrnuje DCFTA. Členství Arménie v Eurazijské unii a ruský nátlak také brání hlubší spolupráci s Evropskou unii. To ale, myslím, nemá vliv na arménský obchod s Evropskou unii. Evropská unie je stále velkým obchodním partnerem a poskytovatelem finanční pomoci pro Arménii. Pokud jde o Azerbajdžán, smluvní vztahy se stále opírají o dohodu o partnerství a spolupráci, a Evropská unie je největším partnerem Azerbajdžánu v obchodu a energetice. Azerbajdžán momentálně pokrývá asi 5 evropské poptávky po zemním plynu. A jak jsem říkal, budou velice důležité pro Evropskou unii volby, které brzy proběhnou. Pokud jde o Gruzii, tak jak víte, Gruzie má DCFTA v platnosti od roku 2016 a implementace této dohody probíhá. Je to velice bolestný, nákladný a obtížný proces. Nicméně eh, te, tak, jsou tu určité pozitivní vývoje, ale zůstávají tu problémy týkající se přijímání evropských standardů a nařízení. A eh, další věc, která je podle mě důležitá, eh, přestože jsou tu snahy na obou stranách, tak podle statistiky z roku 2018 Evropská unie není evropský gruzínský, eh, není gruzínským hlavním obchodním partnerem. Eh, naopak společenství nezávislých států eh, to, to tvoří 53%, zatímco Evropská unie 22%. Takže tady jsou ještě příležitosti k proskoumání možností zlepšení obchodních vztahů mezi EU a Gruzií. Pokud jde o regionální spolupráci, stabilitu a bezpečnost, tak jak víte, trvá konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem o náhorní Karabach, což je eh, oslabení regionální stability. Role Evropské unie je tady omezená. Zapojuje se OBSE samozřejmě s podporou Evropské unie Zajímavé je, že Azerbajdžán považuje Evropskou unii za pasivního a nepodporujícího aktéra v tomto konfliktu, což také brání vzájemným vztahu mezi EU a Azerbajdžánem. Kromě toho Rusko manipuluje s arménskou i azerbajdžánskou společností a oběma stranám prodává zbraně, což ještě více zhoršuje bezpečnostní situaci. A pokud jde o situaci v Gruzii, tak bezpečnost a stabilita Gruzie je podkopaná takzvaným procesem eh, borderizace, eh, což je víceméně ruská okupace Abcházie a Jižní Osetie. To bude hlavní výzvou pro gruzínskou bezpečnost i v příštích letech. Gruzie tedy má bezpečnostní dilema týkající se Ruska, ale přesto se snaží uchovávat úzké e, bezpečnostní a vojenské vztahy s Evropskou unii. Máme evropskou misi EUMM od roku 2008, která je zásadní pro stabilitu státu a kromě toho Evrop- Gruzie se účastní operací Evropské unie, operací CSDP v různých regionech. Gruzie má jednotky v Mali a v dalších evropských misích. Myslím si, že tady největší výzva se týká demokracie A teď se dostávám k doporučením. Myslím si, že Evropská unie by měla posílit tlak na demokratizaci v Gruzii a možná také částečně v Arménii. Příští rok bude zásadní pro demokratickou transformaci a demokratický vývoj Gruzie. Bohužel je ale možný určitý obrat k horšímu vzhledem k vnitřní nestabilitě v Gruzii a to potom eh, otvírá příležitost pro neliberální aktéry, jako je Rusko, Čína a Turecko, aby manipulovali se situací v tomto regionu. Pokud jde o ekonomický rozvoj, Evropská unie by měla posílit ekonomické a strategické eh, působení v projektech infrastruktury, které by spojily Kaspickou pánev s Evropou. Eh, potom dalším bodem je přijetí evropského aky a standardů. Jak pokud je o regionální spolupráce, jak jsem říkal, tak působení Evropské unie je velice produktivní, ale nestačí na to, aby vytvořila dlouhodobý mír a stabilitu. Takže je možná na čase zamyslet se nad nějakou novou iniciativou, dejme tomu Pakt stability východního partnerství, který by mohl zahrnovat i Jižní Kavkaz. To je samozřejmě, jak, to, je, to je na úplně novou oddělenou diskuzi, ale mohl by to být jeden z nápadů, o nichž se dá dále diskutovat. Evropská unie by si měla uchovat ten regionální přístup, ale její iniciativy by měly být více žité na míru jednotlivým státům. E, politika východního partnerství by se neměla ocitnout na okraji zájmu e, po novém složení Evropského parlamentu a kromě toho Evropská unie by měla posilovat regionální identitu východního partnerství. To je velice důležité a k tomu bych chtěl říci, že je potřeba nová cestovní mapa. Pokud jde o regionální iniciativy eh, Jižního Kavkazu, měli bychom patrně eh, postupovat spíše bilaterálně a mít společné monitorovací skupiny, které by zahrnovaly instituce vlády, občanskou společnost a podniky. Tak by to bylo efektivnější a kromě toho by Evropská unie měla pomocí dostupných pák posilovat demokratizaci a reformy právního státu, zejména v Gruzii, a poskytovat bilaterální e, pobídky na podporu e, demokratických hodnot lokálně. Stabilita je důležitá, ale přitom Evropská unie by měla uchovat partnerství založené na demokracii a hodnotách a reformách, protože přesně to ten region potřebuje. A závěrem bych chtěl říct, že důležité je eh, investovat do stability a demokratizace širšího regionu. Děkuji vám. Děkuji, pane profesore, za váš, za váš názor o situaci v těchto třech zemích a také za vaše návrhy, jak by se situace dala zlepšit. Nyní na 12 minut dávám eh, slovo paní Sáry. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je to pro mě velké potěšení, že jste dnes mohu mezi vámi být. Já bych také ráda poděkovala předchozím řečníkům za to, že popsali stávající situaci a některé hlavní výzvy v tom regionu velmi dobře. Můj úkol dnes zde, je, abych se pokusila podívat dopředu, co bychom měli udělat, aby ten rámec pro východní partnerství byl vhodný, tak aby vlastně mohl čelit jak stávajícím, tak budoucím výzvám a vlastně využívat těch příležitostí, které se nabízejí. Moje prezentace vychází z analýzy, kterou provedl můj kolega Stanislav Sekrieru v loňském roce a na tomto základě bych ráda navrhla tři hlavní cesty pro uspůsobování východního partnerství a, a aby ten rámec byl nejvhodnější. Analýza je také kdy, k dispozici na stole po mé pravici. Ta první cesta, kterou je to, že skutečně potřebujeme upravit tím, to mentální to, to myš, myšlení vlastně, eh, co se týká východního partnerství, protože se změnilo, je to nyní velmi dynamický region, ke kterém dochází změna. Musíme se také dívat na státy, nemáme se právě dívat na státy jako určité cílové státy. Eh, v průběhu let mnoho těchto států vlastně se transformovalo ve skutečné partnery, které vlastně výrazně přispívají ke společnému programu. A je nutno připomenout, že východní partnerství také využívá toho ekonomika EU. Je to výhodné i pro firmy EU. A také vlastně posiluje bezpe- bezpečnost Evropské unie. Myslím si, že musíme komunikovat o tomto všem daleko lépe. I, i vlastně vůči naš e, občanům Evropské unie protože někdy trošku jaksi zamrzli v minulosti v myšlení o těchto státech. Druhá věc je, že další mocnosti jako Turecko, Čína nebo státy eh, Perského zálivu vlastně eh, se snaží vlastně mm, ovlivňovat tento region. To znamená, že Evropská unie by neměla se zabývat pouze rolí Ruska, v tomto regionu, ale také by měla mít na paměti roli dalších externích partnerů v tomto regionu, která se stále zvětšuje. Někdy hodnoty a Eh, pracovní metody jiných aktérů nejsou nutně vhod stejné jako pracovní metody EU. Nicméně myslím si, že eh, zvyšování se obchodních výměn s partnery východního partnerství je také jeden z našich cílů, na který bychom se měli zaměřit. Myslím si, že je možnost, abychom vybudovali silnější partnerství mm, a také určité, eh, se zaměřili na určité finanční instituce. Je tady mnoho prostoru pro no, lepší spolupráci a lepší koordinaci našich politik. Myslím si, že jeden z dobrých příkladů jsou, je schůze velvyslanců G7 na Ukrajině. Možná něco podobného by se mohlo také konat i v jiných eh, zemích Evropského partnerství. Další bod je, jsou také stále větší kontakty mezi východním a jižním partnerstvím, stále větší propojení. Já si nemyslím, že bychom měli e, přemýšlet v určitých výhnahradních, exkluzivních pojmech o partnerství. Evropská unie potřebuje uh, Eh, takový ten úhel 360 stupňový a skutečně integrovanou strategii jak k jižnímu, k zemím jižního, tak k zemím východního partnerství. Můžeme se později podívat na podrobnosti tady tohoto. Já bych se nyní posunula k další cestě, kde musíme také upravit naše politiky. Potřebujeme zlepšit strategii pro podporu eh, transformačního procesu v zemích eh, východního partnerství. Myslím si, že potřebujeme kombinaci eh, pobídek a striktní kondicionality a musíme také optimalizovat a customizovat naše strategii, aby vyhovovala specifickým potřebám v jednotlivých případech velmi flexibilním a uspůsobeným způsobem. To potřebujeme proto, abychom v budoucnu zvýšili náš eh, vliv. Například někdy politické elity eh, eh, svým způsobem vyvíjí, jsou pod určitým tlakem a zde musíme uplatňovat takzvanou inteligentní podmíněnost, například zaměřenou na určité konkrétní eh, subjekty eh, v dané zemi. Moldavsko je právě ten příklad, kde už máme velmi dobré zkušenosti s tímto přístupem. Nicméně někdy jsou jiné skupiny, které jsou takové váhavější, zdráhavější k těm změnám a tak podezíravější k programu Evropské unie a myslím si, že se musíme skutečně zaměřit na tyto váhavé partnery a snažit se je přesvědčit. Myslím si, že obecně EU musí vlastně rozšířit svůj záběr vzhledem k partnerským státům. Civi občanská společnost je velkým spojencem jak v minulosti, tak v budoucnosti, ale musíme se podívat i nad rámec tohoto. Musíme jednat proaktivněji a navazovat kontakty s ostatními skupiny, skupinami, které by mohly pomoci evropské integraci, jako mládež, diaspory, obchodní eh, komunity a tak dále. Evropská unie by měla také více zvážit sociální dopad eh, na politiky v zemích východního partnerství pokud bychom vlastně se zaměřili pouze na vytváření těch, kteří eh, z toho těží a těch, kteří na tom eh, ztrácejí, tak bychom nemuseli nutně být eh, úspěšní. Musíme myslet i na nové pobídky, které se budou přímo z kterých mohou přímo těžit takzvaní ty obyty, obyčejní lidé, kteří vlastně eh, patří i do určitých eh, menšin v, této, eh, v těchto zemích. Dále nedostatečný pokrok může být také spojený s nedostatečnými znalostmi, know-how a nedostatečnou propojeností z hlediska infrastruktury. Evropská unie zde potřebuje lepší strategii komunikace, silnější propojení s obchodními komunitami a také musíme investovat do propojení a do infrastruktury v tomto regionu komunikační strategie musí být eh, uspůsobené tomuto eh, okruhu. Potřebujeme eh, mít strategické experty na komunikaci v rámci delegací EU na východě. Musíme rozvíjet jednoduché a přístupné vzkazy o tom, co Evropská unie dělá v těchto zemích a jak lidé z tohoto těží. A dále musíme také pomáhat místním firmám, aby skutečně těžili z, to, z posílené obchodní spolupráce a zejména tedy například v, případ, v Gruzii. Jak mohou se zapojit efektivněji do evropského trhu, jak mohou hledat obchodní partnery v EU, jak mohou zvyšovat konkurenceschopnost a dosahovat standardů Evropské unie. Já si myslím, že asociované státy mohou také těžit z určitých evropských programů a agentur. Měli bychom vlastně učinit krok směrem k tomu, abychom už s nimi spolupracovali tak, aby později se mohli stát součástí evropského bankovního trhu. A co se týká infrastruktury, myslím si, že je důležité, aby obchod s EU rostl ale aby eh, vlastně také regionální infrastruktura dokázala toto zvládat, tak musíme rozvíjet infrastrukturu v těchto státech a eh, snažit se více ji propojovat s infrastrukturou EU. Toto je skutečně klíčový úkol pro následujících deset let. A třetí důležitá cesta směrem ke změně je, že potřebujeme uznat nezávislost v oblasti eh, bezpečnosti mezi Evropskou unii a zeměmi východního partnerství. Bohužel v těch deseti letech bezpečnostní spolupráce se týkala pouze těch východních partnerů. Například často vlastně ruské nástroje byly vlastně cílené jen vůči těm zemím východního partnerství. Nicméně Později eh, se také stávali, stávalo i na západě, že docházelo k dezinformačním kampaním, kybernetickým útokům a tak dále. Ta, ty, eh, ta témata hybridní bezpečnosti jsou velice důležitá a musíme, musí partneři daleko úžejí eh, a intenzivněji na tomto spolupracovat. Také se domnívám, že je potřeba posílené spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a v boji proti praním špinavých peněz. Toto by měla být také, měly být dvě oblasti posílené víceúrovňové spolupráce. Například budoucí potenciální spolupráce měly by se konat eh, různá, různé nácviky a dialogy v oblasti kybernetické bezpečnosti s těmi zeměmi Evropská unie už toto má například s Brazílií, ale ne se zeměmi východního partnerství, takže to si myslím, že je slabina a na tomto bychom měli také pracovat. EU vlastně by měla jednat spíše preventivně, než tedy potom řešit nějaké bezpečnostní hrozby ex post, což by mohlo způsobit velké ekonomické, sociální a bezpečnostní škody. A nakonec také korupc, na korupci by se mělo nahlížet jako nejenom jako téma ekonomické a téma zprávy, ale také jako významné téma související s bezpečností vlastně korupce také podporuje různé tyto hybridní eh, hrozby. Bod, boj proti korupci je také, by měl být také součástí toho komplexního integrovaného přístupu zaměřeného na posílení eh, odolnosti zemí východního partnerství měli bychom se skutečně, mělo by se bod proti korupci kombinovat s významnými eh, důležitými strategiemi prevence. Děkuji. Děkuji paní Sary za vaše zamyšlení nad budoucností východního partnerství. Doufejme, že přežije dalších deset let a možná vytrvá i déle a přetaví se snad i v členství těchto států v EU. Teď si poslechneme názor z Vilniusu, názor pana Maniokase. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Ano, za více než 10 let své existence Východní partnerství prokázalo, že je naprosto klíčové pro zapojování východních sousedů EU. A tyto sousední státy se díky tomu eh, k EU přiblížily po rozšířeních EU a jejich míra zapojení a propojenosti myslím, ukazuje, že východní partnerství je nepochybný úspěch. Nicméně, během těchto deseti let, eh, kdy projekt probíhá, se také ukázalo, že má svá omezení a přichází s určitými dilematy. Většina těch omezení jsou omezení vyplývající ze samotné podstaty Evropské unie. Podívejme se nejprve na politické cíle východního partnerství. To je, je to podpora evropských hodnot, eh, především pak demokracie, lidských práv, právního státu, propagace těchto standardů i ve východním Eh, sousedství, anebo je to spíše suverenita, stabilita, ekonomický rozbor v sousedství a jak to souvisí s politickými cíly a eh, potřebami samotných sousedů EU. Větší zblížení mezi zájmy partnerských států a Evropské unie si myslím je ta cesta ku předu. Nicméně to není nějak jednoduché, protože eh, tyto zájmy a potřeby mohou být někdy i protichůdné, anebo Evropská unie nemusí mít k dispozici to, co tyto státy potřebují. A já já si myslím, že sousední státy potřebují nejvíce bezpečnost a to jim EU nabídnout nemůže. A to je největší omezení politiky východního partnerství a snaží se to řešit eh, mise pro dodržování zásad právního státu, ale to nestačí. Východní partnerství si prošlo několika fázemi úprav, většinou to byly úpravy správné a vítané, Začalo to jako jednotná politická platforma, která se pak eh, transformovala eh, v další přibližování mezi sousedními státy a EU, ale eh, bohužel neposkytuje tu pobídku členství v EU, což je jedna nevýhoda stejně jako trochu opomíjení toho postsovětského statutu těchto států. Poslední dvě eh, tendence, to znamená snižování ambicí a eh, větší rozlišování mezi sousedy, to můžeme eh, přivítat, protože to je snaha překonat současná omezení, ale v některých případech je potřeba ty ambice skutečně zvýšit. Teď pokud by to mělo znamenat nabídka členství některým státům východního partnerství. Já myslím, že to by se vylučovat eh, nemělo. Musí to být samozřejmě ovšem podloženo dlouhou transformací. Západní Balkán to například eh, prokázal velice dobře. Když se budeme soustředit ovšem příliš na členství, tak to může být eh, Eh, nepřínosné, takže je potřeba nastavit místo toho jiné nástroje a zdroje. Pokud je o rozlišování mezi těmito zeměmi, tak v tuto chvíli rozlišujeme dvě či více skupin a také pro ně máme různé nástroje a různé cíle. Jedna skupina to jsou eh, přidružené země, eh, které jsou vázány k EU jednou z nejkomplikovanějších dohod, které kdy EU s třetí zemí uzavřela. A pak jsou tady také země, to jsou země jako Ukrajina, eh, Moldavsko a Gruzie, eh, kde jsou i eh, uvolněné vízové režimy. A pak je tady druhá, zem, druhá skupina zemí, Arménie, Azerbajdžán a Bělorusko, které nemají dohodu o přidružení. Arménie ji uzavřela Eh, ale není to dohoda o přidružení, je jí velice blízko, takže je to taková přechodová země. V první skupině Ukrajina se vyčlenuje vzhledem ke své velikosti, významu a míře zapojení je to jediná země z těch šesti, kde Evropská unie zahájila určité e, společné budování projektu nad rámec stability, suverenity a e, europenizace. Tyto země samozřejmě jsou pak e, dostávají jinou nabídku z EU. Začněme teď zeměmi, které jsou nejskeptičtější k nabídce EU, což je Bělorusko a Azerbajdžán. Tyto země mají zájem na navýšení vzájemného propojení s Evropskou unii, někde i velký zájem, například u energetiky v případě Azerbajdžánu a co je poměrně pozitivní ohledně eh, iniciativy Deliverables, Deliverables 2020. Hlavním cílem je suverenita a stabilita v těchto cílech a Evropská unie je tady protiváhou ruskému eh, vlivu a vlivu dalších eh, mocností, jako je Turecko, Čína a další země. Ale mm, je tady určitý odpor k některým evropským hodnotám, jako je demokracie a lidská práva, takže tady Evropská unie naráží na určité dilema, mm, zda podporovat eh, to zapojení a nebo více dbát na prosazování evropských hodnot, demokracie a lidských práv, čímž riskuje, že zase ztratí svůj vliv v této oblasti. Pokud jde o přidružení, tak tady musíme připomenout, že dohoda o přidružení je jedna z nejkomplikovanějších dohod, která se uzavírá mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. Co je důležité, je to, že tyto dohody jsou obecně velice ambiciozní, pokud jde o harmonizaci či zbližování práva. Tři přidružené země se tudíž zavázaly, že schválí značnou součást evropských pravidel, Nicméně jsou tady dva problémy, které s přidružením souvisejí. Jednak je to mm, design a druhá věc to je mm, kapacita daných zemí. Pokud jde o rozsah a hloubku reform, které mm, se požadují od přidružených zemích, tak e, to jsou požadavky, které příliš neodpovídají jejich míře socioekonomického rozvoje. Evropská unie přesto očekává, že ta dohoda o přidružení bude podrobným návrhem, jak docílit modernizace Gruzie, Moldavska a Ukrajiny ale nakolik je to AKI skutečně relevantní pro jejich současné potřeby, to je eh, eh, k diskuzi. A tak druhá věc, to země většinou nemají kapacitu eh, nastavit si pravidla, která by jim pomohla v tom dalším rozvoji, nemá, nemají zdroje a Evropská unie také nemá zdroje a kapacitu těmto zemím pomáhat. Takže já se opírám při hledání řešení o nedávno uzavřený projekt EU eh, e Strat eh, a o své vlastní zkušenosti. Tak eh, když se podíváme na reálnou implementaci dohody o přidružení, tak ta implementace hm, zatím nebyla hm, dostatečně podrobně zanalizována ani v jedné zemi, pokud jde o fungování AKY, ale přesto se ukazuje, že hm, většinou to komunitární AKI není prioritou přidružených zemí a jejich vlád a je to dobře, protože tyto země mají eh, mnohem naléhavější potřeby v oblasti budování státu, což je případ Ukrajiny, nebo v oblasti ekonomického rozvoje a bezpečnosti. Eh, Evropská unie spíš řeší tyto problémy eh, pouze na Ukrajině, tam upírá svou hlavní pozornost. Můj výzkum také ukázal, že transpozice a implementace evropského AKY v celé řadě oblastí Eh, je taková nesourodá, neúplná a je to hlavně dáno tím, že eh, se dohoda o přidružení neformálně a průběžně upravuje a dochází k omezování rozsahu závazků, které na sebe ty země vzaly. A Evropská eh, unie se zdá, že s tím tiše souhlasí. Je to dobré, protože to pomáhá trochu odlehčit v té oblasti harmonizace práva, ale přeci jenom si to žije svým eh, životem a neřídí se to tím eh, návrhem eh, asociační dohody, takže to může vyvolávat velkou nejistotu, pokud jde o různé stakeholdery, ať už občanskou společnost, firmy či investory. Také se ukazuje, že možná eh, evropská, evropské AKY tady dává velké pravomoci eh, různým eh, občanským uskupením, které jsou většinou velice mm, slabé, nemají dostatečné kapacity. A toto vše se akumuluje a promítá se to pak například v oblasti energetiky. Ta podmíněnost EU e funguje jenom pro některé reformy tam, kde jsou opravdu silné existenční zájmy dané země. Například je to otázka zemního plynu na Ukrajině. Provádění evropských pravidel bude časem ještě komplikovanější takže je velice pravděpodobné, že jak implementace evropských pravidel, tak provádění té podmíněnosti může být potom už jenom deklarováno, ale reálně neprobíhat. A toto riziko mm, skutečně reálně hrozící. Takže pokud bych se měl podívat na nějaká doporučení, tak nejprve v oblasti bezpečnostního deficitu. To je potřeba řešit eh, všemi dostupnými prostředky, ale já se spíše soustředím na eh, tu otázku přidružení. Samozřejmě, že je potřeba pokračovat eh, v, ve zvyšování provázanosti u těch nepřidružených zemí. Evropská unie by na, měla najít i pro tyto země prostor a to z různých strategických a geopolitických důvodů. Je třeba také prioritizovat budování státu a eh, cíle rozvoje přidružených zemí tím, že se budou podporovat přímé zahraniční investice. Transpozice a implementace evropských pravidel je velice nákladná věc a vyžaduje si to eh, mnohem silnější ekonomické argumenty v současné době. Evropská unie by takové ekonomické argumenty mohla nabídnout tím, že by eh, spustila společný ekonomický prostor tím, že by se otevřely odvětví služeb, do toho prostoru by spadala EU, Západní Balkán a tři přidružené země. To si myslím, že by mohlo být velice důležitým cílem a mohlo by to pomoci eh, těm přidruženým eh, zemím a eh, podpořit to jejich ekonomický rozvoj. A pak, pokud jde o lepší aplikaci evropských pravidel, tady by mohlo pomoci, že by Evropská unie přistoupila k formálnějšímu a systematičtějšímu uplatňování dohody o přidružení. Děkuji. Děkuji za toto vyjádření. A jak už jsem říkala na začátku našich diskuzí, budeme eh, hovořit nejenom s odborníky, ale pozvali jsme si taky paní Eckhorst a paní Maternovou. Nejprve tedy předám slovo paní Eckhorst na 10 eh, minut. Thank you. Thank you, honorable members. Děkuji. Vážení poslanci, pane předsedo, a děkuji také našim řečníkům. Jsem velice ráda, že jste mě pozvali, abych mohla vystoupit se svojí prezentací. Omlouvám se, že jsem dorazila trochu se spožděním, ale jistě eh, tady zazněly velice eh, zajímavá vystoupení a doporučení, jak pro mě, tak pro Katarínu. A jsem tedy velice ráda, že i moje kolegyně Katarina se dnes mohla dostavit. Jak víte, tak v tuto chvíli eh, probíhají rozsáhlé úvahy o eh, celém tomto regionu a také velice dobře, že zde máme i dnešní panel odborníků ani Sáry a další, kteří se setrvale věnují tomuto regionu, jeho vývoji a e, změnám ve východním partnerství. Zmíním čtyři krátké body vzhledem k času. Předně si cením této veřejné rozpravy my jsme už připomenuli a oslavili desetileté výročí trvání východního partnerství. Myslím si, že se nám během této doby podařilo dosáhnout pokroku se všemi partnerskými zeměmi a obecně s celým tímto projektem a myslím, že eh, je tomu tak na všech úrovních. Eh, naše vztahy mají dynamiku, která tady dříve nikdy nebývala a já jsem mezi těmi, kteří se domnívají, že bychom měli tuto dynamiku dále zvyšovat eh, i v oblasti diplomacie, další spolupráce a tady vstupuje do hry ESVČ a také vysoký představitel Evropské unie, ten, který, ten když tady byl minulý eh, týden, tak hovořil s poslanci o tom, jaké priority se nastavit pro východní partnerství. A samozřejmě eh, se věnoval i jednotlivým šesti státům ta dynamika je tady velice důležitá. Vy jste zmínili dohody, které byly doposavat uzavřeny, také víme, co je potřeba udělat dále v této oblasti. Ale důležité je, abychom především naplňovali sliby, které jsme zemím dali, abychom tím urychlili ekonomickou integraci, ale také politické přidružení. A to je také mm, jeden postřeh k tomu, co řekla paní Sáry. Ano, všechny ty prvky, které vy jste zmínila, tak eh, zcela jistě zohledníme i my v případě v přípravě dalšího samitu, ale pak je tady i politický prvek a to je větší politické zapojení na všech úrovních. Naši šéfové delegací dnes v jednotlivých hlavních městech přistupují k situaci jinak než před deseti lety. E, snaží se skutečně zapojovat maximálně na všech úrovních, včetně úrovně politické. A to je velice důležité e, a činí tak e, společně s členskými státy, protože tady do hry vstupuje Lisabonská smlouva a my jsme mm, prošli nedávno některými politickými mm, krizemi, obtížnými situacemi v partnerských zemích e, a právě proto je velice dobře, že jsme e, přímo v terénu politicky zastoupeni a můžeme přispět k deeskalaci a zlepšení situace. Takže díky těm nástrojům, které máme, které můžeme používat přímo v terénu, a moje kolegyně Katarína je o tom velice dobře informovaná, Eh, tak eh, můžeme působit mnohem, eh, mnohem více. Jsme tedy definiti- zcela určitě aktivnější a kdybychom ten rámec východního partnerství neměli, tak by nám dnes opravdu chyběla. Museli bychom s ním každopádně hm, přijít. A dnešní spolupráce s šesti zeměmi by nebyla bez tohoto rámce východního partnerství možná. A to je, myslím, důležitý bod, který zdůrazňuje také vysoký představitel Borel při všech příležitostech. Dnes už tedy vidíme první výsledky. V posledních šesti měsících také proběhly konzultace, strukturovaný dialog, který eh, přinesl nesmírné množství postřehů ze všech úrovní občanské společnosti, z úrovní dalších aktérů. My to teď eh, schromažďujeme a analyzujeme a eh, chystáme z toho výstup na summit, eh, který proběhne v červnu. Je to tedy přístup ze zdola směrem nahoru, je tam tam viditelná odpovědnost, které jsme se chopili. Samozřejmě není na mě, abych říkala, že to je úspěšná politika, to je potřeba, aby zhodnotili samotné regiony, lidé v těch regionech, ale eh, z naší perspektivy, eh, když vidíme tu práci, která probíhá v terénu, tak si myslím, že hodně pokročila. Pokud jde o další program po roce 2020, a o tom se teď nejvíce debatuje, eh, tak ten program zahrnuje všechno to, co jste zmínili eh, vy. Jsou tam i některé citlivé záležitosti. Tady chci také poprosit poslance Evropského parlamentu, aby spolupracovali maximálně s vnitrostátními parlamenty, pokusili se ovlivnit eh, postoje členských států v radě, protože toto všechno je náš společný eh, projekt. Vy jste mluvili o inkluzivnosti, o tom, že je potřeba rozlišovat mezi jednotlivými zeměmi. To všechno je velice důležité. I o tom se bude mluvit na samitu. Jedna věc, a to je prohlubování odvětvových eh, přístupů. Ano, je potřeba do toho zakomponovat priority nové komise. To bude ještě veliká práce, jsou tady nové věci, jako je mm, digitalizace, klima a tak dále, takže Toto bude nesmírně zajímavá práce, eh, kterou tedy očekávám s těmi šesti eh, zeměmi. Děkuji eh, za možnost vystoupit a těším se na diskuzi. Maternova, please. Děkuji, paní Maternova, prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, pane předsedo, děkuji Angelino za laskavá slova. Vážení poslanci, Já bych nejprve chtěla říct, že vítám takovouto diskuzi. A moc děkuji těm, kteří hovořili. Zejména se mi líbila prezentace pana Maniokase, s nímž sdílím mnoho názorů a úvah. K tomu se ještě dostanu. Kde jsme se vlastně vzali? Eh, východní partnerství vzniklo v roce 2009 po ruské agresi v Gruzii ve velice těžkém politickém kontextu. A Teď eh, se chystá eh, desetileté výročí, čeká nás dalších deset let v možná ještě těžším politickém kontextu. A myslím si, že jaksi geopolitické překreslení silových vektorů je jedním z důvodů, proč Rada, eh, parlament eh, a další jsou tak nakloněni tomu, aby tato politika pokračovala. Myslím si totiž, že má mnoho co nabídnout, eh, jak říkala Angelina. Podívejme se tedy na to, co je za námi a čeho jsme dosáhli. Já nechci hovořit o nějakých projektech nebo jiných projektech, eh, ale uvedu čtyři body. Za prvé máme tři asociované členy se všemi výzvami, které to přináší. A ti jsou svázáni eh, s Evropskou unii velice komplexními dohodami. Jsou komplexní ve všech smyslech tohoto slova a se všemi konotacemi. Někteří komentátoři říkali, že byly přijaty spíš jako osvědčené postupy, než jako to, co je pro danou zemi nejvhodnější. A přesně tak to je. My jsme nevytvářeli dohody, které by byly skutečně uh, ideálně vhodné pro uh, dotyčné země Nicméně tehdy to bylo v nesmírně odlišném kontextu a ty dohody byly sepsány e, s tím očekáváním, že jde o, jakousi, o jakýsi předstupeň evropské integrace takže panovalo očekávání, že e, přijímání určitých zákonů dovede tu zemi z předpokoje do nějakého dalšího pokoje, který už bude směřovat k rozšíření EU. Je to podobné, jako když eh, žádáte o kreditní kartu a máte tam to drobné písmo a pořádně ho nečtete. Eh, zkrátka eh, DCFTA a ta politická symbolika té dohody přehlušila detaily. A teď zpětně, za těch deset let, jsme zjistili, jak by bylo možné vykompenzovat tu komplexnost. A k tomu bych chtěla uh, uvést tři konkrétní příklady, vlastně čtyři, jak jsme to uh, provedli, protože v případě Ukrajiny jsme to udělali i institucionálně. Za prvé, Vynaložili jsme mnoho úsilí, zejména v posledních pěti let, uh, na reorientaci pomoci od projektů na obecné reformní programy v daných zemích. Ano, v asociovaných členských zemích je to systematičtější a čím méně se zapokuje, zapojujeme, čím méně té asistence je, tím více se e, efekt oslabuje. Ale i v Bělorusku, i v Azerbajdžánu e, podporujeme reformy. E, v Azerbajdžánu pracujeme na diferenciaci ekonomiky, v Bělorusku pracujeme na prvních krocích reformě sektoru státních podniků, na investicích do klimatu a tak dále, na systémových změnách v dané zemi. A tam, kde jsou ty vztahy komplexnější, v Gruzii nebo v Ukrajině, tam podporujeme celkové reformní ambice. Jinými slovy, jak ty problémy, které se zakládají na AKI a které nejsou nutně ty nejrelevantnější, jak říkal pan Maniokas, eh, tak ty řešíme v zájmu transformace dané země u Ukrajiny. Je to decentralizace, reforma veřejné zprávy, eh, energetická účinnost eh, a tak dále. Takže odkláníme se od projektů směrem k podpoře reform a transformace. To je jeden bod. Další bod to je eh, posunutí našich vztahů s občanskou společností a s think tanky a poskytovateli služeb na úplně novou úroveň. Jinými slovy podporujeme reformní subjekty, subjekty v této zemi tím zase, že usnadníme byrokratická pravidla, eh, abychom vytvořili podporu nejenom těch obvyklých aktérů, ale i dalších, abychom si přivedli nové aktéry na hřiště. To bylo za druhé. A za třetí, pod předchozím komisařem i pod současným komisařem eh, investujeme obrovské částky do toho, aby mezinárodní eh, finanční instituce byly na jedné lodi. Investujeme mnoho úsilí nejen do spolupráce s nimi a jejich prostřednictvím a tlačíme takto reformní agendu v těchto zemích. To jsou tedy tři velké systéma, systémové změny, ke kterým došlo. A těch 20 priorit z Rigi které patří pod ty čtyři široké okruhy, byly velice užitečným nástrojem pro nás. V případě Ukrajiny jsme šli ještě o krok dál, protože máme podpůrnou skupinu pro Ukrajinu, což je unikátní subjekt. Je to jediný je task force, který Evropská unie má pro zemi mimo Evropskou unii. A právě ta možnost využít z GUA, podpůrnou skupinu pro Ukrajinu, nás nám umožnila experimentovat eh, a potom replikovat ten přístup pro další země. Eh, takže já naprosto souhlasím s tím, co jste říkali o tom eh, AKI jakožto hnacím motoru. To platí pro všechny tyto země. Je to agenda, na jejímž základě jsme mohli kompenzovat tu složitost, o které jsem hovořila. Napsala jsem o tom článek, mimochodem velice ráda. Ho dám k dispozici. Jenom eh, pár příkladů toho, čeho jsme dosáhli s tímto přístupem. Můj bývalý komisař cituje tento příklad velice rád a často. A sice v části světa, eh, kde, kde dochází k velkým výkyvům měny. Za poslední čtyři roky eh, polovina podpory byla vyplácena malým a středním podnikům v místní měně. Potom další příklad, tím se dostávám k tomu, co říkala Angelina, že je nyní potřeba eh, se dívat i na nové priority Evropské komise. Tak ono je to tak, že my vlastně praktikujeme Green Deal velice aktivně tím, že masivně investujeme do energetické účinnosti. Masivně investujeme do místní infrastruktury, ať už jde o čistou vodu, čištění odpadních vod a tak dále. Greening dopravy, investice do veřejné dopravy, e, to jsou věci, které Evropská unie ještě před třemi, čtyřmi lety nedělala. Takže já si myslím, že rozhodně máme na čem stavět i e, v intencích priorit nové komise. A dále, když se podíváme do budoucna, Angelina hovořila o tom procesu a o aktivních veřejných debatách a já si myslím, že ten velice užitečný rámec, který se rodí pro příštích deset let, bude rámec odolnosti. Odolnost to je koncept, který lze používat velice užitečně pro v podstatě všechny aspekty eh, našich snah. Hovoříme o environmentální odolnosti, o energetické odolnosti. Eh, dám jeden příklad eh, energetické účinnosti pro Ukrajinu. Kdyby Ukrajina měla standardy evropské kdyby měla standardy energetické účinnosti na úrovni nejslabší evropské země, země EU, tak by nemusela importovat ani kapku zemního plynu. Takže to je energetická odolnost, ekonomická odolnost, odolnost vůči hybridním hrozbám, společenská odolnost. Odolnost je skutečně koncept, na kterém můžeme pracovat ve všech aspektech naší činnosti a musíme do ní velice mnoho investovat. Pak tu máme samozřejmě právní stát, governance a ten tlak na demokratizaci. To všechno jsou priority, na které vynaložíme hodně energie. A na závěr bych chtěla říci, že probíhají debaty i v Evropském parlamentu o diferenciaci versus inkluzivitě. A z našeho velice praktického pohledu komise vidíme dva rámce. Evro- eh, východní partnerství je rámec pro širší koncept evropské politiky sousedství. To je politika, která obsahuje východ i jih. A má regionální dimenzi a má bilaterální dimenzi. A v té bilaterální dimenzi je mnoho diferenciace. V podstatě jde o diferenciaci jednotlivých zemí. Takže z praktického hlediska tu nevidíme žádný konflikt mezi inkluzivním východním partnerstvím, mezi rámcem pro všech šest zemí ale přitom máme spoustu příležitostí také k diferenciaci, což většinou na praktické úrovni probíhá prostřednictvím bilaterálních vztahů s danou zemí. A takto můžeme vytvořit přístup, který je mnohem víc šitý na míru jednotlivým ambicím, které eh, panují v našich partnerských zemích. Takže tím bych skončila a ještě tady bych zmínila dvě věci, že velice si vážíme podpory Evropského parlamentu a jednotlivých poslanců, mnoha poslanců výboru AFET, ale i od jinot z parlamentu, kteří nás podporují. A nemůžu nezmínit našeho přítele pana Kubiliose, který je členem nedávno vytvořeného fóra východního partnerství, které považujeme za velice užitečné. A pomáhá nám se strategickou komunikací, protože, jak někteří z vás už zmínili, to Evropské unii příliš nejde. Nedošlo by k Brexitu, kdybychom uměli lépe komunikovat. Je to něco, do čeho hodně investujeme, aby naše pomoc nesla jaksi evropskou značku pod hlavičkou EU eh, e for něco, EU, EU pro energetiku, EU pro něco dalšího a tak dále. A tím se snažíme překonat ten problém, že nekomunikujeme v neutrálním prostředí, ale že spíš veslujeme proti proudu dezinformací v této části světa. Ještě jednou děkuji Evropskému parlamentu za zájem a za jeho aktivitu. Děkuji. Vážení kolegové, teď jsme si vyslechli několik stanovisek a e, informací a komentářů a nápadů k dalšímu rozvoji z hlavních měst východních partnerů, z hlavního města členského státu Evropské unie, od analytických institucí a z naší exekutivy, od zástupců komise. Takže to je eh, obrovské množství podnětů. A nyní eh, dáme slovo poslancům výboru. A já eh, budu sbírat žádosti o slovo. Jako první, první mezi rovnými pan Gáler si vezme slovo. Děkuji moc krát, pane předsedo, a děkuji externím hostům za cené podněty a děkuji i zástupcům našich institucí já souhlasím s většinou toho, co zde zaznělo a myslím si, že je to politická diskuze. Musíme eh, opustit eh, své útulné kanceláře a jít na veřejnost. Eh, svět se mění, změnil se velice rychle za poslední dobu okolo nás a změnily se i ty země, o kterých je tu řeč za posledních deset let. Nedovedeme si představit před chystaným summitem, že přijde výsledek, který by nebyl ambiciozní a který by byl pouze opakováním těch minulých deseti let. Něco takového v žádném případě nemůže nastat. A myslím si, že takový musí být náš výchozí bod. Otázka tedy je, jak ten vývoj nastavit správně a jak ho uspůsobit na míru jednotlivým zemím. V Evropské unii jsme mnoho desetiletí používali monetovou metodu a sice učinit další krok, až to bude zapotřebí. Já si myslím, že de facto to vlastně děláme i s těmito zeměmi ale e, jistý způsob, jak přesvědčit jednomyslně celou e, sedmadvacítku, aby otevřela perspektivu na členství, tak to by bylo na jedné straně možná uspěchané a na druhé straně jednomyslnost nezískáme. Ale e, myslím si, že bychom mohli pokračovat v těch obecných programech. Vy jste řekli, že nejde o jednotlivé projekty, ale skutečně o všeobecné reformní programy. Tak u těch de facto mnoho zemí má potenciál postupovat rychleji a přiblížit se nám víc než pouze nějakou formální nálepkou. Já eh, se obracím na kolegy na tyto země a ptám se, dostane vás status kandidátské země nějak blíže? My, podívejte se na Turecko. Začali jsme vyjednávat v roce 2005 a je teď Turecko blíž nebo dál Evropské unii? Samozřejmě, že dál, i když je to kandidátská země. Dostala Makedonie kandidátský status v roce 2005 A eh, ani přesto, že se přejmenovala na Severní Makedonii, tak dnes neprobíhají oficiálně vyjednávání. Takže bylo by dobré, kdyby se ty země nesoustředily na formální statusy, ale kdyby, se, kdyby skutečně šly po obsahu. To je sdělení, které bychom měli předat těmto zemím. Eh, že de facto se stávají čím dál více provázanějšími a eh, to na úrovni infrastruktury a tak dále. A je potřeba udělat z nich nepostradatelné partnery, abychom jednou mohli spatřit pozitivní realitu a říct, ano, jsou to kandidátské země. To je střednědobá nebo dlouhodobá perspektiva, ale skutečně soustřeďme se spíše na tyto velké projekty, včetně společenských a včetně občanské společnosti která by se měla velice intenzivně zapojovat. To je součástí toho projektu odolnosti, mimo jiné. A jak říkala paní Sáry, to se mi líbilo, měli bychom aktualizovat své mentální mapy a dělat v příštích deseti, let to, v příštích deseti letech to, co bude zapotřebí. Ano, máte pravdu, nenabízíme členství, ale každopádně děkuji za to, že jste členství zmínil. No, to by mělo patřit do naší diskuze. Pan Kubilius má slovo, prosím. Děkuji moc krát. Já budu mluvit velice stručně. Děkuji za všechny prezentace, které byly nesmírně hodnotné. A já se teď podívám trošku do budoucna. Na terminologii té odolnosti. Ohledně odolnosti bych chtěl zdůraznit, kde by nám měla dělat starosti psychologická odolnost společnosti v těchto zemích. Mou hlavní obavou vždycky je, jak udržet motivaci nejenom politiků v těchto zemích, ale také obyvatel. Motivaci k reformám, které jsou tolik potřebné. Snadno se řekne, musíte udělat reformu a možná se vám zlepší život. ale lidé se nenechají přesvědčit až tak snadno. Lidé mají za sebou určité zkušenosti v těchto regionech a já souhlasím s panem eh, Vojčechovským. My se z geopolitických důvodů vyhýbáme pojmu členství v Evropské unii, ale eh, to před nás staví ještě další výzvu jak pomoci těmto zemím, aby si udrželi motivaci k reformám a posílili svou psychologickou odolnost. Když neumíme využít těch zkušeností například střední Evropy, která byla velice úspěšná. Tehdy v 90. letech posilovalo naši odolnost eh, a naši motivaci právě ta krásná vyhlídka, která byla zcela jasná. To je jeden problém. Potom druhý problém. Když si vezmete evropskou zkušenost za posledních 30 let, tak jednu takovou zkušenost máme se střední Evropou, druhou se západním Balkánem. Tam jsou určité problémy, ale stejně. Já si myslím, že pro země východního partnerství je to zkušenost, kterou by rádi, aby, byla, aby, aby, aby se jednou sami dočkali. Takže měli bychom tak trošku použít na země východního partnerství eh, retoriku západního Balkánu a častěji zmiňovat, že ano, máme zkušenosti se západním Balkánem, pokusme se je přenést do východního partnerství. Pokud to správně chápu, eh, tak eh, pokud bychom začali využívat tuto paralelu, že zkušenost západního Balkánu by se dala přenést na region východního partnerství, tak by to určitě bylo akceptováno jako správná cesta vpřed. Já si tedy myslím, že bychom měli mnohem více dbat na psychologickou odolnost těchto zemí, protože reformy nejsou nic lehkého, lidé už mají reform plné zuby, zejména když velice rychle nevidí žádné výsledky. A pokud my nepoužijeme nějaké velké lákadlo, tak budeme mít problémy. Takže my bychom měli používat správný jazyk z naší strany a správné nástroje. A potom poslední otázku mám velice prostou. Možná, že eh, zástupci komise nebo eh, vysokého představitele mi to vysvětlí. Co se stane s takzvanou metodologií rozšiřování? Pokud to správně chápu, tak podmínkou je, aby vzniklo rozhodnutí rady o Makedonii a Severní, o Severní Makedonii a e, Albánii. E, existují určité dokumenty a non-papery, které to vysvětlují, jak by to mohlo probíhat. A to by mohlo změnit narrativ e, případný pro země východního partnerství. Děkuji. Nyní je na řadě pan Mariány, prosím.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 Děkuji, pane předsedo. Já jsem pozorně poslouchal těm, co říkal o těch šest řečníků a souhlasím s tím, co říkala paní Sáry, že už za těch deset let se prostředí změnilo, mentalita se změnila, jsou tam noví aktéři. Když se podíváme například na aktivismus Číny a Ruska, tak musíme to zohledňovat. Když říkám, že jsou tam noví aktéři, tak jsem byl velmi překvapen, leda, že by mi uniklo něco, že skoro nikdo z vás nemluvil o euroazijské ekonomické unii. A přesto je tam, jsou tam určité pokusy o ekonomickou spolupráci, které probíhají určitě ne na úrovni Evropské unie, ale probíhá to, kdy tři z těch šesti států e, partnerství je do toho zapojeno. Bělorusko a Arménie jsou členy, Moldavsko je přidružený člen. A to je také ten nový aktér a musíme ho brát v úvahu. Moje otázka tedy je, chtěl bych se zeptat, zda zde, jak si se nedostáváme od jedné karikatury k druhé. Slyšel jsem jeden z řečníků hovořil o vlastně eh, takovém tom mocenském eh, pojmu Ruska. Zda zde není nějaká třetí cesta, která by byla, že bychom uznali, že tyto země mají eh, mimořádnou zeměpisnou polohu, historii, obyvatelstvo a jak říkal první řečník z EPP, v rozpravě potřeba jít dopředu. Podíváme se, zda jeden den se vstane přistoupení k Evropské unii Eh, ambicí, ale nyní žádá obyvatelstvo lepší život, lepší ekonomickou situaci, více bezpečnosti, aby se jim více naslouchalo. Někdy jsme příliš nadšení Eh, když jsou nějaké malé eh, znaky, kdy první schůze jsem vyslechl, které jsem se účastnil, bylo, kdy hovořila Maria Sandu, kde říkal, Moldavsko se rozhodlo pro cestu směrem k Evropě. To byl jeden z mála řečníků, který říkal, to vydrží tak 6 měsíců, protože pro ty z vás, kteří znají moldavskou situaci, jsou tam dva klany, které se spojují, aby zlikvidovali třetí, tak to opravdu trvalo 6 měsíců a dnes víme, když jsem vyslechl, tam vlastně se volalo po té evropské cestě a dnes tyto hlasy jsou stále menšinové. Co děláme například tedy s našimi vztahy s Euroazijskou ekonomickou unii a s těmi zeměmi? Potom další země, které otvírají oči pan Aliyev 23. prosince hovořil v televizi, co řekl Evropská unie dnes. Podívejte se, co se děje s Tureckem. Oni nás jak si drží v šachu a něco nám slibujou, jestli moje země Azerbajdžán potřebuje Evropskou unii. Ne, má to být perspektiva? Ne. Takže jsou také dvě země, takové dva bloky, které mají zemí, které mají velmi blízké vztahy, protože jsou zapojeny do té ekonomické euroazijské unie. Potom země jako Ukrajina, které se rozhodly se daleko více přibližovat k Evropské unii a potom se domnívám, že jsou další země, které hledají teprve tu správnou cestu. Takže můj závěr, nedomníváte se, že bychom mohli být jaksi šťastním, že kdybychom měli bezpečnost, ekonomickou spolupráci a není nějaká ta třetí cesta, která by byla vlastně určitá ta přehnaná, kdybychom zohlednili dějiny abychom možná nezohledňovali tolik naše přání, ale spíše přání tamního lidu. Byl jsem jedním z posledních řečníků, když jsem předsedal francouzskému parlamentu ve skupině s Provstaj s Ukrajinou. Setkali jsme se s panem Lazarovem, který byl premiérem Ukrajiny. A co on řekl? Řekl, směřujeme ke katastrofě, k občanské válce. Proč? Protože EU nám chce vnutit dohodu, a snažte se spíše pomoci nám eh, k, k partnerství ve třech, než v partnerství eh, ve dvou, protože kdybychom se ubírali touto cestou, tak bychom směřovali k občanské válce. Tak prosím vás, neubírejme se touto cestou. To, co se stalo na Donbasu. Podívejme se, děkuji. Další otázka, pan Basesku. Děkuji, pane předsedo. A blahopřeji řečníkům, kteří nám prezentovali situaci v zemích východního partnerství. Je to, byl to velice, je to velmi profesionální debata, protože tito odborníci nám skutečně poskytli jasný obrázek o východním partnerství. Je pravda, že východní partnerství byl historickým okamžikem pro země, které eh, pocházejí z bývalého Sovětského svazu a východní partnerství jim dává šanci, aby se rozhodli, mm, aby si vybrali, mm, zda chtějí zůstat pod kontrolou Moskvy, anebo zda se rozhodnou pro západní řešení, pro to, aby tedy směřovali k Evropské unii. Pokrok je skutečně neuvěřitelně velký v těchto zemích. A klíčový prvek je ten, že východní partnerství jim poskytuje z politického hlediska možnost k tomu, aby vlastně se, aby šli jiným směrem, aby si vybrali řešení partnerství a politikové chtějí tlačit eh, tu skutečnost buď k jednomu nebo druhému řešení, buď aby tedy zůstali jaksi v celní unii, eh, ze strany, kterou řídí Rusko, a nebo zdá by se stali tedy v budoucnosti pravděpodobně členem Evropské unie. Teď problém, který zde máme, podle mého názoru, není ani tak ta skutečnost, že například lidé z Moldavska nebo z Ukrajiny nevědí, co chtějí. Problém je, že my jim nedáváme jasná řešení pro budoucnost. Právě v tomto okamžiku obyvatelstvo Moldavska například je zmateno těmi eh, stranami, protože oni, oni prostě musí mm, některá, některé strany jim říkají, že tedy mají být v celní unii s Ruskem a Majan Sajdu zase spíše podporuje cestu směrem k Evropské unii. A například Moskva říká, nemáme hranice a Evropská unie říká, ještě není vhodný čas, aby se diskutovalo o integraci do Evropské unie, což by což je možná pravda, protože zde máme ruské vojáky kolem, ale ta klíčová věc by byla, aby se jim dal určitý výhled, určitá perspektiva do budoucnosti. Stane se Moldavsko člen, a tak, aby Moldavsko se č, asi stane členem Evropské unie, možná za x let, ne zítra samozřejmě, ale poskytnout tím jasný obrázek o budoucnosti, protože jinak ty hry mezi Moskvou a Bruselem budou pokračovat a nadále budou udržovat zemi v nejisté pozici. Děkuji. Děkuji, pan Rudáno. Mm, děkuji, pane předsedo. Rus, Rusko samozřejmě má stále velký vliv na země východního partnerství a to prostřednictvím propagandy a e, také korupcí politických elit. Samozřejmě korupce v těchto eh, zemích je určitým ruským produktem ekonomické elity v těchto zemích eh, východního partnerství. Mají vztyhy, styky s Ruskem a ne až tak moc s Evropskou unii v obchodní a hospodářské oblasti. Rusko jim dodává zbraně a vyvíjí tam tu, šíří tam tu propagandu. A to vlastně ještě posiluje ruský vliv v této oblasti a podporuje ruské zájmy v tomto regionu. A proto občané těchto zemí jsou nejistí, jsou zneklidněni a paralelně k těm ekonomickým problémům, které mají, tak ještě trpí také vlastně tou propagandou, která se tam rozšiřuje a také vlastně propagandou svých vlastních politiků. Velká část politiků v těchto zemí nepracují v zájmu svých zemí a svého lidu, ale pracují ve svých vlastních zájmech a ty své vlastní zájmy mohou vlastně uspokojit jen prostřednictvím a s pomocí Moskvy. Občanská společnost a její organizace jsou bezmocné eh, proti, i proti vlastním politikům a proti moci peněz. Takže nacházíme se skutečně v začarovaném kruhu. A co tedy by je možné udělat, nebo co bychom měli udělat? To dilema se asi nevyřeší různými programy a e, nějakými postupy, ale toto dilema by se mělo vlastně vyřešit nějakým razant, potřebujeme nějaké razantní řešení, potřebujeme skutečně inovativní podnět, inovativní politiku, kterou použijeme. A zcela souhlasím s kolegy v tom, že musíme mluvit jasně. Musíme opravdu zcela jasně a jednoznačně říct, že někdy v budoucnosti se tyto země stanou členy Evropské unie že eh, východní partnerství se vlastně vyvinulo jako hm, formát a my vlastně jim musíme nabídnout evropskou perspektivu a k tomu potřebujeme také takový rozmanitý, diferencovaný přístup. V první eh, řadě eh, jsou podporovány ty země, které vlastně jasně vyjádřily svou vůli směřovat k Evropě, jako je Moldavsko nebo Ukrajina. A Rusko by mělo mm, tak jak si trpět trošku tím, že eh, se tyto země jednou stanou členy Evropské unie. Už se chýlím ke konci. Proč? Proč tedy neintegrujeme země východního partnerství? Proč je nezapojíme do diskuse o budoucnosti Evropy? protože to vlastně by eh, veřejnost vnímala jakožto větší a jasnou podporu z naší strany. Děkuji. Máme zhruba 15 minut, které nám zbývají do konce tohoto bodu programu, takže já bych nyní dal slovo našim panelistům a zeptal se jich, zda chtějí zareagovat a využili tedy ty zbývající minuty kdo tedy chce být první z těch, eh, kteří budou reagovat. Děkuji za vaše připomínky a za vaši zpětnou vazbu z naší prezentace. Také bych chtěl vyjádřit vděčnost panu Jordanovovi, eh, Basesku a dalším za to, že podpořili členství, co je důležité. Jedna z myšlenek, o kterých můžeme diskutovat v současné době, je členství v určitých regionálních eh, iniciativách a eh, iniciativách Evropské unie. Já bych chtěl některé z nich zdůraznit, například eh, iniciativa CNC. Tam jasně zaznělo, že Evropská unie tuto iniciativu ví a já si myslím, že východní partnerství by mělo a mohlo počítat alespoň eh, se zapojit do začátku této iniciativy také Na to si myslím, že by eh, se také zde mohly otevřít dveře zemím východního partnerství. A konečně ještě máme v formát a V plus formát, což si myslím, že by také mohlo být užitečné pro tyto země. A také bych chtěl zdůraznit, že to není občanská válka, v Ukraj- na Ukrajině je to způsobené Ruskem a myslím si, že toto bychom měli zdůrazňovat eh, více. Děkuji. Byla to velice zajímavá diskuse a já jsem také rád, že je zde eh, že jsou zde zástupkyně komise. Jsou zde některá společná témata. Členství je důležité, jak už mnoho z vás se zmínilo, ale nemělo by to být takové jedno zastřešující téma. Jedna věc, kterou jsem pochopil, když jsem tedy pracoval na evropských EU pravidlech, je, že co EU AKY historicky je takový produkt mezistátní spolupráce. A vlastně je v tom samozřejmě, jsou v ně ekonomické kořeny pro posílení spolupráce a přes hraň, zejména přeshraniční spolupráce mezi členskými státy. Proto AKI má smysl, pokud tam je ta spolupráce, zejména ekonomická spolupráce s těmi zeměmi východního partnerství. Potřebujeme ho rozšířit eh, na obchodní úroveň, na úroveň služeb. Jinak by to postrádalo smysl. Tyto věci jdou ruku v ruce, proto si myslím, že tento ekonomický prostor, právě založený na balkánské zkušenosti, je taková nutnost, aby pravidla EU, aby evropské AKY fungovalo. To ne, ono to není vlastně cíl sám o sobě, ale má to smysl, pokud je tam skutečná interakce pokud je tam vlastně spolupráce na úrovni služeb, zboží a tak dále. A další důležitá věc pro EU je propojení politických, diplomatických a technických kapacit do jednoho rámce. Protože, jak zde zaznělo, on zde není jen nedostateč kapacit, schopností na administrativní úrovni, ale jak se zde hovořilo, je zde problém té velké korupce, který brzdí pokrok v těchto zemích a je potřeba pracovat na politických, diplomatických, ekonomických dimenzích toho aký. A tak si myslím, toto si myslím, že to opravdu pomůže diplomatům, politikům a technickým expertům, aby lépe spolupracovali. Také potřebujeme lepší instituce pro řízení evropského eh, východního partnerství. Týká se to Euronestu, našich společných institucí, které by se možná měly modernizovat a jak si vdechnout jim trošku nový život. Děkuji za tuto velice zajímavou diskuzi. Pokusím se zamyslet nad několika věcmi. Tak předně samotný proces eh, europenizace. To je dlouhodobý proces eh, partnerství a ten region to chápe, že nemůžeme očekávat žádné změny nebo členství eh, z jednoho dne na druhý. Ale pak je tady ta otázka, zda existují jiné způsoby, jak eh, docílit členství. Historie východní Evropy ukázala, že rozšíření bylo vlastně nejúspěšnějším modelem pro východoevropské země. Teď vidíme, že jsou tady určité potíže, i geopolitické vztahy s Ruskem a dalšími aktéry, ale problém je v tom, že pokud budeme brát v potaz pouze ruské hledisko, ruské obavy, tak eh, Rusko vlastně vytváří řadu problémů, ať už jde o některé konflikty, a to zcela záměrně. Příkladem je Ukrajina. Vědí, že když vytvoří více problémů, tak vyvstanou další překážky eh, regionu na cestě k Evropě, k Evropské unii. A proto je potřeba o tom členství těchto zemí do budoucna uvažovat realisticky a Uvědomovat si, že Rusko může cíleně vytvářet problémy, aby oddalovalo členství těchto zemí v EU. To je opravdu velice důležité si jasně říci. Děkuji. Já myslím, že zareaguje jistě na tuto diskuzi i komise. Je to tak? Ano, děkuji. Jenom několik málo bodů a stručně. Dnes na Ukrajině už neprobíhá občanská válka a to díky společnému úsilí eh, všech eh, zemí. Všichni se snaží eh, předcházet násilí. Byly tady různé konflikty na různých úrovních ve východním partnerství, ale mm, všechny se řešily a to je potřeba vysvětlovat a zdůrazňovat evropským občanům, jakou hodnotu vlastně přináší naše podpora v tomto regionu, že pomáháme vyhýbat, eh, pomáháme předcházet konfliktům. Ano, ta metoda Žana eh, Moneta ano, je stále aktivní a nabízí příležitosti Využili jsme to na západním Balkánu, kde jsme to upravili na míru a na politické úrovni to skýtá příležitosti, jak už jsme říkali. Pane Kubiliesi, děkuji za vaše návrhy, které jste zmínil, tedy to, jak použít naše zkušenosti ze západního Balkánu rovněž ve východním partnerství v rámci berlínského procesu. A myslím, že i Katarina i já si uvědomujeme, že cokoliv děláme s Balkánem, ale i se zeměmi východního partnerství, se řeší pod jednou střechou v ESVČ v DG sousedství a my se můžeme vzájemně poučit, obohatit a používat pak ty stejné argumenty. To tež platí pro metodiku rozšíření. Vysoký představitel Borel ji bude představovat na, za, na začátku února a komise opravdu v tuto chvíli na této věci intenzivně pracuje, což je dobře, protože to je nesmírně důležité. Je třeba se neustále zamýšlet nad tím, jak zlepšovat náš přístup, metody a dosahovat lepších výsledků. A tím se tedy teď budou v příštích týdnech naše instituce a věřím, že i parlament zaobírat. Hm, doufám, že mohu tedy počítat s vaší podporou, to by pro nás bylo velice užitečné. Pokud jde o euroazijskou ekonomickou eh, unii, tak Arménie uzavřela s EU dohodu SEPA, hm, přitom je členem eurazijského ekonomického svazu, ale my nežádáme, aby si partneři museli vybírat buď a nebo. Toto nechceme z nejrůznějších důvodů, jak poslanci Evropského parlamentu velice dobře vědí. Je tady řada způsobů, jak víte, jakými můžeme plně respektovat volby zemí v regionu. Jsou to přeci jenom jejich rozhodnutí. My jenom chceme, aby dodržovali eh, unijní aky, aby dodržovali naše pravidla, mezinárodní právo a tak dále. Přesně o tom se vedou naše diskuze s nimi. Takže to jsem chtěla ještě jednou zdůraznit, že rozhodně po těchto zemích nežádáme, aby se jaksi binárně rozhodovali ano či ne s námi či bez nás. Můžeme spolupracovat na všech úrovních. Děkuji. Děkuji. Jenom několik drobných zamyšlení k metodice rozšíření, o které se krátce zmínila Angelina. Ta se zveřejní za několik málo týdnů. A souvisí to s podstatou toho, co jsem tady eh, popisovala v souvislosti s eh, těmi dohodami o rozšíření. Aký nepřináší tu potřebnou transformaci pro země regionu a protože to je eh, protože s tím souvisí i obrovská byrokracie. My to vidíme i na západním Balkáně. Je potřeba, aby nejprve se transformovaly státní instituce, soudnictví, eh, ekonomika, celé hospodářství, aby došlo případně k usmíření tam, kde je to potřeba. A uvidíme, jestli bychom dokázali přeskupit eh, eh, ta naše očekávání ano, AKI totiž není úplně tím jednoznačným návrhem nebo návodem pro transformaci. Ukazují to i ty dohody o přidružení, jakož i samotný proces rozšíření. Druhá věc, Zopakuji, že na Ukrajině neprobíhá občanská válka, je to ruská agrese a je potřeba to jasně říkat, trvat se na tomto argumentu, opakovat ho vždy při každé příležitosti, se, protože se neustále eh, odkazuje na občanskou válku, ale já Ukrajinu používám jako příklad. Někdy prohráváme v Evropě, pokud jde o transformaci, ale i bez té vyhlídky členství si myslím, že jsme dokázali značným způsobem přispět k úžasné demokratické transformaci Ukrajiny. Už jenom ta skutečnost, že ve stavu války prezident, který měl veškeré kompetence a páky, neudělal nic pro to, aby v eh, při posledních volbách vyhrál a došlo k míru milovnému přesunu eh, moci. To je úžasný úspěch demokratické transformace Ukrajiny. To je potřeba zdůrazňovat a také si myslím, že to je přesně ta síla, kterou EU má, byť samozřejmě ty možnosti reálné, které můžeme nabízet, jsou omezené, nemůžeme nabízet členství, alespoň ne v krátkodobém horizontu a lidé v regionu to vědí. Takže některé ty zprávy z regionu dobré nejsou, ale tato si myslím, že stojí za to, aby byla zdůrazňována, aby byla oceněna. Mě trochu zarazil ten návrh, že partnerství eh, by mělo zahrnovat tři strany. A to je mm, jaksi zajímavá koncepce. Já myslím, že trojuhelník většinou v partnerství nefunguje moc dobře, aspoň pokud to má být eh, partnerství stabilní. Takže jedna věc, kterou já bych chtěla zdůraznit, a říkali mi to i kolegové z evropských institucí, kteří se věnují těmto věcem již dlouhou dobu, a to je to, že partnerství a východní partnerství konkrétně se nejprve nabídlo Rusku a toto odmítlo. Takže nešlo o žádný krok proti Rusku. Rusku naopak o tuto věc, o toto partnerství zájem nemělo vzhledem k Měchovské konferenci v roce 2007. Tam se prostě ten vývoj ode, ubral jinou cestou. Takže to nebylo partnerství, které bychom nabízeli jiným zemím e, navzdory Rusku. Naopak e, Rusku, Rusko bylo součástí, to bych byla ráda, aby bylo v záznamu. Děkuji za tuto korekci a vyjasnění ze strany komise. Blížíme se konci naší diskuze a nevím, jestli v poslední minutě by ještě chtěl se závěrečnými poznámkami vystoupit Petras Austriovičius. Ano, děkuji, pane předsedo. Vidím, že naše diskuze byla velikým příspěvkem ke zprávě Evropského parlamentu o východním partnerství. Zazněly tady strategické myšlenky a závěry. Některé ty návrhy jsou mimořádně důležité a probereme je s našimi stínovými zpravodaji a zamyslíme se nad tím, jak je zapracovat do závěrečné verze naší zprávy. Když se tedy podíváme na východní partnerství, tak je třeba si uvědomit, že jsou tady některé možná jednoduché, ale přesto velice významné záležitosti. Tak, jednak tento region se nám globalizuje. Je exponován různým rizikům politickým, ekonomickým, někdy i bilaterálním které vyplývají eh, z přítomnosti velkého východního souseda. Musíme hovořit o sousedech sousedů. Taková koncepce již existuje, takový proces eh, probíhá a je nevyhnutelný. A nejde proti tomu danému sousedovi, ale je součástí eh, budoucnosti východních partnerů. Nicméně upřímně si musíme říci, že veškeré úspěchy východního partnerství a zemí východního partnerství budou mít obrovský dopad na situaci a poměry Ruska. My jsme byli vždy otevření, pokud jde o náš přístup. Nabídli jsme vízový, bezvízový režim eh, v zemím východního partnerství a to je silný signál Rusku. Pokud půjdou cestou politických reform a budou rozvíjet eh, zemi ne auto, kratickým způsobem, nýbrž demokraticky, tak dveře jsou otevřené a i oni mohou přijít. Teď eh, je tady Gruzie, eh, Moldavsko a Ukrajina v určité situaci a i eh, Rusko se jim může přiblížit. Musíme upravit své politické nástroje, finanční nástroje, bude potřeba více peněz na transformaci tohoto obrovského regionu a musíme eh, také upravit eh, institucionální nastavení abychom dosáhli toho cíle, tedy že země východního partnerství budou stabilní, eh, kandidáti budoucího členství a spolehliví partneři obecně. Takže děkuji všem vystupujícím, které jsme pozvali do dnešního panelu. Děkuji také zástupcům evropských institucí, kteří se podíleli na debatě a také všem poslancům výboru pro zahraniční záležitosti za to, že vyjádřili své názory. Těším se na budoucí jistě kvalitní spolupráci na zprávě, která přispěje k nespochybnitelné budoucnosti východního partnerství a EU obecně. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče, děkuji také všem kolegům, kteří se zúčastnili dnešní diskuze. Děkuji srdečně našim panelistům za to, že vyjádřili své názory, vystoupili s prezentacemi. Děkuji tedy za tuto část. Eh, diskuzi uzavírám. Right, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. Dámy a pánové, vážení kolegové, po jistě zajímavém slyšení o východním partnerství vás chci přivítat na další části dnešního jednání. Chci poděkovat Vitoldovi za to, že předsedal dopolednímu jednání. Budeme teď probírat bod číslo 11, což je výměna názorů o situaci v Gruzii, včetně situace podél administrativní hranice. Tady výstám státní eh, tajemnici pro usmíření a občanskou rovnost, paní Ketevan Švili. vítejte, a pana Eh, Kaka Kučavu, tedy místo předsedu gruzínského parlamentu. Vítám naše hosty srdečně ve výboru pro zahraniční záležitosti. Náš výbor, jak jistě víte, sledoval vývoj ve vaší zemi. Pro nás jsou vztahy mezi Gruzí a EU velice důležité. Naši hosté nás budou teď aktuálně informovat ehm, o situaci, mají čas do 12 hodin. Budeme hovořit o problematické situaci podél administrativní hranice eh, s regiony, které okupuje Rusko a kde došlo nedávno k eskalaci. Budou nás eh, informovat o situaci v Tbilisi, zejména pokud jde o reformu volebního zákona. Takže bez dalšího předám mm, nejprve slovo paní eh, státní tajemnici, pak panu místopředsedovi, pak proběhne rozprava. Dobrý den, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Děkuji vám za pozvání a za možnost vystoupit na eh, tomto jednání, které se týká eh, konfliktu, který probíhá na naší zemi eh, kvůli ruské okupaci. Chci říci, že to není eh, zamrzlý konflikt, situace eh, zdaleka není statická, naopak se dynamicky vyvíjí a to negativním způsobem, pokud jde o bezpečnost a dopady na na humanitární situaci. Habcházia a Cenvaly a Jižní Ocetie začínají být stále izolovanější a militarizovanější. Pokud jde o počet eh, ruských vojáků, ten narostl až na 10 tisíc 300 tisíc Gruzijců, to je většina eh, obyvatelstva. V těchto obyvatelích jsou v exilu a těmto eh, regionům chybí jakákoliv vyhlídka na další vývoj. 130 vojenských cvičení probíhá každoročně na těchto územích, eh, zejména potom v Jižní Osety, kde 20 eh, tisíc počet obyvatel a tak kromě toho tam funguje i vojenská základna Ruska mezi eh, faktickými orgány těchto okupovaných území a Ruskem byly podepsány desítky smluv, kde se eh, hovoří o exkluzivní kontrole Ruska nad tímto územím. Mezinárodní bezpečnostní mechanismy jsou eh, popírány eh, na těchto územích včetně eh, té dohody z roku 2008, eh, už eh, proběhlo 50 kol v rámci ženevského procesu, kdy se všichni pokoušejí řešit tuto záležitost se všemi aktéry, ale problematika se neposouvá ku předu. Navzdory tomu, že okolnosti jsou nadále nesmírně závažné, tak stále hledáme možnosti, jak dosáhnout pokroku v jediné možném, v jediném možném eh, řešení, který vidíme pro současnou situaci. Chtěla bych v tuto chvíli eh, poděkovat Evropské unii eh, za to, že nás doprovází v tomto procesu. Také chci poděkovat EU za monitorovací misi, která měla jedinečné eh, poslání eh, v terénu a nadále je potřeba, aby měli eh, pozorovatelé možnost vstoupit do okupovaných teritorií a vykonávat plně svůj mandát. Doposavat jim byla tato možnost upřena, což je nepřijatelné a to neho, nemluvím o některých zavrženíhodných krocích, které ehm, kterým byla monitorovací mise vystavena, například 20. října loňského roku Eh, v Jižní Osetii ehm, byli eh, evropští pozorovatelé eh, zadrženi za to, že monitorují toto území. Toto území je středobodem takzvané borderizace již několik měsíců, kdy se okupující jednotky mm, eh, dostávají ke stále většímu území okupovaný eh, okupující orgány používají velice silná slova. Kromě toho, co je velice dramatické, je to, že vzali, že unesli eh, se vzali jako rukojmí civilní obyvatelstvo pro dosažení svých cílů. Už je to pět měsíců, kdy jediný, kdy jediný přechod mezi Cinvali a zbytkem Gruzie byl uzavřen, což má obrovský dopad na okres Alchagory, kde žije 1500 obyvatel a tito jsou plně u izolováni uprostřed humanitární krize. To je v podstatě jako kdyby byli úplně odříznuti od dodávek léků, potravin, důchodů. Eh, tito eh, lidé nemají možnost jakýmkoliv způsobem se dostat i v naléhavé životní eh, prostředí mm, situaci z tohoto mm, okresku. Situace je tedy naprosto nestandardní z hlediska humanitárního a není možné ji nadále tolerovat. Takže dnes tady mluvím za obyvatele eh, tohoto okresu, kteří vás prosí o ukončení eh, utrpení, je potřeba tento hraniční přechod znovu otevřít bez jakýchkoliv eh, omezení a já věřím, že poslanci Evropského parlamentu zváží Eh, tuto velice naléhavou humanitární situaci a věřím, že společně eh, budeme více slyšet eh, a zajistíme nápravu této nespravedlnosti. Jsou tady tisíce dalších, kteří trpí izolací a umělým oddělením. 100 kilometrů eh, osnatého drátu teď odděluje 116 obcí uprostřed Gruzie, čímž se poškozuje eh, život 50 tisíc lidí, kteří tam žijí. To je setrvalý proces eh, a i včera odpoledne ruské jednotky začaly znovu budovat v Gugutikary ploty což je další důkaz eh, budování té fyzické hranice, k čemuž dochází již od eh, srpna. To způsobuje další eh, bezpečnostní a humanitární problémy na obou dvou stranách této hranice. V roce 2018 a 2019 bylo zadrženo šestkrát více osob ve snaze překročit Eh, hranici z okupovaného území a naopak. Eh, já myslím, že jsou to vypovídající údaje, které ukazují, jak eh, tato nově vznikající hranice dopadá na lidi žijící v místě. Já jsem hovořila v Bruselu o únosu doktora Gapry Dašviliho, který naštěstí byl již propuštěn. Byl to případ, který byl viditelný na mezinárodní scéně. Nicméně bohužel jsou tady i další méně viditelné případy, které skončily dokonce tragicky, zejména čtyři případy eh, eh, které skončily umrtím čtyř mladých eh, gruzinských mužů. Pachatelé stále eh, unikají a ukrývají se na okupovaných územích navzdory eh, veškerému úsilí. Takže to znovu ukazuje, jak obtížná je lidskoprávní situace, humanitární situace, jak se nedbá na základní práva, včetně práva na život a jak je důležité, abychom se shodli na použití eh, mezinárodních lidskoprávních nástrojů. V Abcházii, v okresu Gali, kde jsou pouze gruzinci, je celá řada obětí. Lidé jsou tam vystaveni etnické diskriminaci, jejich základní práva jsou porušována a omezována, například právo na majetek, na bydliště, na vzdělávání ve svém rodném jazyce. Jejich situace se mnohem zhoršila po roce 2014, kdy eh, tehdejší takzvaný prezident Raubači se dostal k moci, musel teď po rozsáhlých protestech eh, odstoupit, eh, protože eh, se proti němu lidé vzpouřili, což jenom ukazuje, že současná situace není v zájmu nikoho, ani gruzínců, ani obcházců, ani Osetanů. Všichni trpí a myslím, že to vlastně nevyhovuje ani ruským zájmům, už jenom z toho důvodu, že tanky a um, ostatý drát eh, nikdy nemůže prosadit eh, žádné dlouhodobé eh, zájmy. V tuto chvíli všichni už víme, že není náhodou, že Evropské východní partnerství ehm, eh, se bohužel eh, dotýká i nevyřešených konfliktů, které využívá ve svůj prospěch eh, Rusko. Takže toto jsou naše obavy. Myslíme si, že naše země se ubírá nezvratným způsobem k evropsk- na evropské cestě. Je v našem zájmu udržet stabilitu a mír, ale pro nás je to nesmírně obtížně dosažitelný úkol. Nicméně je to naše prvořadá priorita, chceme v této oblasti dosáhnout pokroku a myslím, že se nám to částečně daří. Mír je základ pro řešení jakéhokoliv konfliktu, okupace eh, Ruské federace, dialog, usmíření, eh, s respektem abcházských a oseckých komunit, to jsou dva důležité pilíře. Máme proaktivní mírovou politiku, byť se nás protistrana snaží dostat do reaktivního módu umělými eh, problémy, ale naše proaktivní politika chce pomoci eh, vyřešit eh, problémy lidí žijících v místě, zlepšit jejich životní podmínky, jejich práva a vytvořit důvěru přes tu uměle vznikající hranici. A v tomto duchu jsme spustili novou mírovou iniciativu, komplexní iniciativu Krok k lepší budoucnosti kdy hledáme neutrální způsob, jak obchodovat přes umělou hranici, jak nabízet základní služby v oblasti zdravotnictví či vzdělávání. Tato iniciativa byla oceněna na mezinárodním poli, mimo jiné i Evropským parlamentem a za to jsem vám nesmírně vděčná společně s gruzínskou vládou a parlamentem, který také jednomyslně tento mírový plán podpořil. Také jsem ráda, že vás mohu informovat o tom, že v tuto chvíli navzdory tomu, že implementace je v počátku a navzdory tomu, že je tady celá řada problémů a překážek, už jsou tady jasné signály toho, že se začínají zapojovat eh, komunity v Abcházii a Osetii. Počet eh, kontaktů, které vznikly v průběhu 1,5 roku, se zásadním způsobem a zcela bezprecedentně zvýšil. V roce 2019 eh, jsme docílili 2,5 krát více, mm, pokud je o množství studentů, kteří mohli začít chodit do škol a Začínají se rozvíjet také první obchodní projektu a dosí, docílili jsme 15-násobného navýšení objemu, což si myslím, že je eh, vzhledem k eh, malému, malé společnosti veliké množství, je to obrovská možnost, jak začít investovat do míru, eh, stimulací mezi lidských kontaktů a vztahů. Chceme spustit také mm, finanční nástroj Peace Fund e, nevládní organizací. Jsme v situaci, kdy i drobný příspěvek e, může mít nakonec v terénu veliký a zásadní dopad a Evropská unie tady sehrává ústřední roli v tom mírovém procesu a za to jsme vám nesmírně vděční. Jste zásadním aktérem, jsme vděční za jakýkoliv příspěvek z vaší strany a těšíme se na společné úvahy o tom, jak bychom nově vzniklé příležitosti v rámci mírového plánu mohli dále využít. Já věřím v naši spolupráci v duchu eh, dohody o přidruženém partnerství. To je pro nás naprosto zásadní. Současná současné období je zásadní pro vývoj našich budoucích eh, vztahů. Já jsem velice ráda, že Evropský parlament přijal zásadní rozhodnutí v roce 2018 eh, o okupovaných územích Gruzii, deset let po vzniku okupace, kdy říkáte, že pokračuje okupace gruzinských eh, území, což může být hrozbou pro širší region a že je zásadní posílit stabilitu a bezpečnost eh, v těchto oblastech. Gruzie zůstává odhodlána pokračovat ve své evropské cestě. To je zcela zásadní odhodlání jak naší vlády, tak našich občanů, kteří projevují eh, tuto podporu eh, skutečně velice hlasitě. Je to 83 eh, občanů, kteří podporují naši evropskou cestu, volíme si takto svobodu, proto to vnímáme jako nedílnou součást naší bezpečnostní agendy. Proto je pro nás naše spolupráce tak důležitá. Na závěr bych zmínila příklad společného úspěchu, což je bezvýzový styk. Tohoto se podařilo docílit a je to eh, symbolicky nesmírně důležitá věc pro naše občany, kteří teď mohou eh, cestovat eh, bez omezení. Je to také obrovsky silný signál a možná nejhmatatelnější pocit, že jsou součástí Evropy. A věřte mi, že to je obrovský obrovský symbol naděje a aspirací pro e, naše e, občany, kteří mnohdy nemohou e, překročit i území několika desítek metrů a potřásy si rokou se sousedy z vedlejší vesnice. Děkuji za možnost tady dnes vystoupit a těším se na naši diskuzi. Thank you, minister, for your... Děkuji vám, paní ministrině, za tento projev úvodem. A teď, pane místo předsedo, prosím. Děkuji moc krát. Děkuji panu předsedovi výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu za příležitost hovořit k poslancům Evropského parlamentu, našim partnerům a přátelům. Výměna názorů ve výboru AFET je důležitou příležitostí pro posílení spolupráce mezi Gruzií a našimi evropskými partnery. Vážíme si eh, podpory a neutuchajícího zájmu o Gruzii z vaší strany a ze strany mezinárodního společenství. Eh, v listopadu loňského roku eh, přijal, přijala Gruzie předsednictví Rady ministrů Rady Evropy. Je to země, která se navrátila evropské civilizaci a dnes nejsme pouze země se starobylou historií a tradicí, ale také úspěšný stát, který si vydobil zasloužené místo v mezinárodním společenství. Já nebudu mnoho hovořit o hrozbách ze strany Ruska, to už paní kolegyně projednala dobře. Chtěl bych pouze říct, že za posledních sto let je Rusko existenční hrozbou pro Gruzii. Dnes okupuje 20 gruzínského území a porušuje všechny závazky mezinárodního práva a všechny dohody. E, ilegální akce nejen podkopávají mír a stabilitu, ale kromě toho představují bezpečnostní hrozbu pro širší region. E, Konzistentní kroky mezinárodního společenství jsou nutné k mírovému řešení konfliktu. Absolutní většina gruzínské populace dává najevo vůli integrovat se do Evropské unie a euroatlantického prostoru pomocí referenda. A od nezávislosti Gruzie byla vláda gruzínského snu jediná, která sloužila zájmům gruzínských občanů, a to nejenom deklarativně, ty deklaracemi, ale i praktickými kroky. Gruzie ještě nikdy nebyla tak blízko Evropské unii jako dnes. Pomocí asociační dohody a DCFTA se stala strategickým partnerem. Těšíme se volnému obchodu s Evropskou unii, exportujeme zhruba 34% do ní, máme bezvízový pohyb od roku 2017. Od té doby půl miliardy Gruzínců cestovalo do Evropy. Máme silné vazby v energetickém společenství a dopravní síti, máme přístup do různých programů a agentů Tour, což jen ukazuje, jak je ta spolupráce úzká. Zahraniční politika Gruzie. Naše euroatlantické aspirace byly definovány a formalizovány eh, na úrovni ústavy eh, s zásluhou strany Gruzínský sen. V roce 2017 eh, gruzínský parlament podnikl eh, s podporou Benátské komise ústavní reformu, eh, která má za cíl, aby gruzínská ústava splňovala základní principy ústavního práva a aby zavedla eh, ústavní systém, který by respektoval dlouhodobé zájmy demokratického vývoje. Tato reforma také dokončila transformaci Gruzie v klasickou parlamentní republiku evropského typu. Ústava se opírá o nestranického prezidenta, místa eh, silný parlament a nezávislé soudy. Hlavním aspektem je ústavní posílení parlamentu, eh, což vedlo k novému jednacímu řádu, který eh, poskytuje další záruky parlamentního dohledu a transparentnosti a skládání účtu ze strany exekutivy. V roce 2019 byla posílena odpovědnost exekutivy a došlo k dramatickému nárůstu zpráv, interpelací a osobních vystoupení zastoupení členů vlády v parlamentu a jeho výborech. Ústavní změny z roku 2018, které už byly přijaty, eh, nahrazují současný smíšený volební systém proporcionálním volebním systémem do roku 2024. Pracovní skupina pro volby eh, pracovala na základě doporučení OBSE ODIR, které by měly být přijaty na jarním zasedání. Stojí za zmínku, že vznikl politický konsenzus, ohledně všech principů, eh, přičemž přičemž eh, samotná volební reforma je úspěchem eh, navzdory událostem z posledních tří měsíců. Jak možná víte, tak k našemu zklamání gruzinský parlament nepřijal novelu zákona ohledně data konání eh, voleb v roce 2020 a to eh, na základě stanoveného volebního Prahu. Eh, navrhované principy zmiňované iniciativy byly shledány nepřijatelnými velkou většinou parlamentu, které, volil, které, který byl zvolen podle většinového modelu, což ukazuje vysokou úroveň demokracie v Gruzii. Gruzie už dvakrát měla šanci přejít na plně proporční systém a mohla ho mít už v roce 2020. Bylo to v roce 2015 a 2017, ale bohužel jsme nezískali dostatek podpory od ostatních stran. A i změny, které byly navrženy v roce 2018 a které mohly přijmout proporční systém bohužel nepodpořil ani jediný hlas z opozičních stran. Současná, gruzín, současná gruzínská ústava, přijatá stranou Gruzínský sen, slibuje proporční volby v roce 2024, zatímco současný smíšený systém zůstává v platnosti. A strana Gruzínský sen je zavázána k tomu zorganizovat v roce 2020 férové e, a spravedlivé volby. Ústavní změny v roce 2019 vyvolaly protesty opozičních stran a jejich stoupenců. Určití radikální političtí lídři vyzývali k bránění parlamentu v práci a blokovali vstupy do parlamentní budovy a navzdory tomu, že vyšli do ulic a blokovali pohyb, eh, pak eh, byly ministrem, ministerstvem vnitra zaručeny jejich, eh, zaručena jejich práva na zhromažďování. Eh, bylo, demonstrantům bylo povoleno zorganizovat proces přímo před budovou parlamentu. Eh, vládní strana projevila ochotu k dialogu a navrhla protestujícím parlamentní formát debat a spolupráci s občanskou společností na implementaci doporučení od OBSE ohledně volební reformy. Jsme vděční mezinárodním partnerům a přátelům eh, za jejich úsilí o mediaci vyjednavacího procesu. Proběhlo několik kol hovorů mezi vládní stranou a zástupci opozice ohledně formátu parlamentních voleb v Gruzii v roce 2020. Ten dialog zatím stále ještě běží. Jsme přesvědčeni o tom, že konsolidace eh, veřejného a politického spektra eh, může vést k tomu, že volby v roce 2020 budou podle demokratických standardů a umožní hladký přechod na e, proporční volby v roce 2024 protože to je nezvratný proces budování e, institucionální demokracie v, Bruzi, v Gruzii. Bohužel se stalo trendem, že protesty opozičních stran přerůstají v násilné demonstrace, a vůdci eh, opozičních stran vyzývají veřejnost k páchání přestupků a sami je občas páchají. V červnu došlo k vloupání do budovy parlamentu a dav několika stovek protestujících navzdory varováním ministerstva vnitra násilně zaútočil na policisty, kteří eh, hlídali budovu parlamentu. Několik, eh, několika druhy objektů, jako jsou kovové tyče, kameny a další. Zhruba 30 eh, policistů bylo uneseno z kordonu Eh, a byla jim, byly jim odebrány eh, zvláštní prostředky, jako jsou obušky, štíty a přilby. Pokud jde o účast na skupinovém násilí, tak tři policisté eh, byli obviněni ze zneužívání pravomocí a bylo vedeno disciplinární řízení proti 11 policistům. 19 osob Eh, bylo eh, obviněno z řady opozičních protestujících a jeden byl odsouzen na čtyři roky za přípravu výbušnin a osmnáct bylo eh, odsouzeno za trestné činy. Čtyři z nich se přiznali. Opoziční strany považují tyto lidi za politické vězně, což vedlo k dalším protestům a policie zatýkala eh, administrativ, administrativně zatýkala demonstranty. Administrativní zatčení eh, nevede k zápisu v trestním rejstříku a nevede k omezení práv, jako je tomu u pachatelů trestného činu. A eh, te, teď jsem pohovořil o minulých událostech a teď bych vám chtěl eh, říci něco o tom, že si vážíme eh, otevřenosti našich strategických partnerů a přátelů a očekáváme, že jejich názory se budou zakládat na objektivních informacích eh, a bez faktických nepřesností. Na zasedání v Tbilisi zhromáždění Euronest ve své finální rezoluci hovoří o politické krizi a politických vězních v Gruzii což zase ukazuje smysl od partnerů pro odpovědnost. Je potřeba eh, ve svých rozhodnutích eh, vycházet z faktů a eh, já doporučuji vyslovit podporu pro ty klíčové principy. V roce 2019 byl také přijat balíček reformy soudního systému. Tato reforma byla provedena na základě konsenzu politických stran, občanské společnosti, mezinárodní společnosti a našich partnerů. Ta první vlna se soustředila na za zlepšení mechanismu disciplinární odpovědnosti soudců, eh, reformy právnické fakulty a tak dále. Eh, soudní reformy byly přivítány Benátskou komisí a také strategickými partnery, jako byla americká ambasáda nebo delegace Evropské unie. Probíhaly dva roky neopodstatněných eh, útoků na soudce, jejichž cílem bylo zdiskreditovat nezávislost a nestranost gruzínského soudního systému. V nedávném rozsudku Evropský soud pro lidská práva neschledal porušení Evropské úmluvy o lidských právách, právech pokud jde o právo na spravedlivé soudní řízení a eh, soud eh, potvrdil původní rozsudek a vznikla eh, škoda neopodstatněným obviněním, eh, která už se nedala napravit. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva eh, shledalo, že nebyl žádný důvod k takovýmto obviněním v případu Šustavy a že šlo především o zájmy opozice, která používá všech dostupných prostředků k diskreditaci demokratického vývoje, ke kterému zatím dospěla strana gruzínský sen. Protestující za poslední dva roky stále ještě manifestují prostřednictvím různých kanálů na veřejnosti. Já bych teď chtěl říct pár slov k mediální atmosféře v Gruzii. Ta ještě nikdy nebyla tak liberální. Stačí 10 dní každému člověku, aby získal licenci a od roku 2012 jsme měli pouze čtyři eh, eh, celostátní stanice a teď od 7 let později je jich přes 100, eh, mezi nimi 20 státních a Gruzie eh, je mezi třemi eh, zeměmi, nebo mezi deseti nejvyššími zeměmi na světě, pokud jde o eh, svobodu internetu. Proběhla celá řada reform právního státu za posledních deset let. Ochrana lidských práv je jednou z hlavních priorit gruzínské vlády. Tady byla Gruzie 1,40, z, z, ze 146 zemí na indexu Rule of Law. Eh, k hlavním úspěchům patří vytvoření úřadu pro ochranu osobních údajů, posílení institucionální nezávislosti, Eh, agentur a státních zastupitelství, antidiskriminační zákony, eh, reformy vězeňského systému, depolitizace policie, zařízení, eh, zřízení oddělení pro lidská práva na ministerstvu vnitra, které řeší především násilí na ženách, sexuální násilí, zločiny na základě diskriminace a zločiny nezletilých. Ta reformní agenda v průběhu let značně změnila Gruzii a my jsme hrdí na tento pokrok a, ne, a jsme stále pevně na cestě k demokratizaci. E, suverenita a územní celistvost Gruzie zůstávají prioritami zahraničně politické strategii a vládního akčního plánu. Pohybujeme se v těžkém geopolitickém prostředí, ale jsme i nadále odolní. Mír, stabilita a vývoj jsou pro nás zásadní, abychom mohli kráčet vpřed. E, ještě jednou vám děkuji za pozornost a za neutuchající snahu o podporu mé země. Děkuji, pane, paní ministrině a pane místopředsedo, za vaše příspěvky. Nyní eh, sice máme eh, poněkud časový tlak, protože 12 hodin máme debriefing o situaci v Libii a měli bychom dodržovat čas, takže zbývá nám přesně 10 minut, 10-12, takže nyní zde se hlásí paní Gála. Gregorová, mixer. Yes, of course. Ano, samozřejmě, není problém. Já jsem přečetl ta jména, která byla zatím zapsána. Pan Kubilius také. Benjen. Dobře, takže začneme Marinou Kaljurant, která je předsedkyní delegace pro vztahy s Jižním Kavkazem. Takže kolegové, pokuste se prosím být co nejstručnější, protože čas na nás tlačí. Děkuji, pane předseda. Nejprve bych chtěla přivítat naše gruzínské kolegy na této diskusi. Jsem velmi ráda, že se podělím o několik připomínek jakožto předsedkyně delegace s Jižním Kavkazem a omezím se na ta dnešní témata diskuse o situaci, co se týká té administrativní hranice. Máme šanci, že povedeme hloubkovou diskusi během schůze PSI, která by měla být, která by se měla konat mezi 12, 12. až 13. února a doufám, že ministrině také bude schopná dostavit se na tuto schůzi. Ale co se týká tohoto tématu, Bohužel vidíme, že provokace ruskými orgány neustále pokračují a já bych řekl i vlastně přes před tím reintegrací eh, do struktur Rady Evropy. Přesto vlastně eh, stále takto postupují nadále, tedy jsou tou destruktivní silou. Vidíme, že Rusko nadálo porušuje obli- o své povinnosti z, toho, z té dohody o, z roku 2008. Je tam vojenský drill, propaganda, šíření strategie, proces narušování hranic. To je významná hrozba pro celý region, jak už se vlastně zmínili naši gruzinští kolegové co se týká zejména Jižní Osetie, tak to slouží jako záminka k další blokádě svobodného pohybu eh, obyvatel a eh, k ohrožování harmonického života. V eh, minulý říjen vyšlo sdělení o hm, nepřijatelném věznění eh, lidí a vlastně o monitorovacích misích EU, které hrají významnou roli. Situace v lidských, oblasti lidských práv se stále zhoršuje v obou okupovaných územích. Lidé bohužel umírají, protože nemají eh, přístup k administrativě a nemohou, nemají ani přístup k odpovídající lékařské péči. My jsme si všichni vědomi, že začení doktora Gabrišvilo byly, bylo skutečně symbolický a, a nesmíme zapomínat na to, že desítky anonymních vesnic jsou, lidí je tam vlastně neustále stíháno a zatýkáno, protože překročili hranici. Také musíme monitorovat vojenský eh, vývoj v Abcházii kde vlastně v září loňského roku se konaly takzvané prezidentské volby, doš i přes protesty mezinárodního společenství. Eh, ten samozvaný nebo takzvaný prezident eh, aby, aby, aby podal demisi. Ta situace nicméně zůstává nestabilní a musíme být nadále bdělí, protože nové volby tedy budou organizovány brze. A obecně bych na závěr řekla, že musíme využít každé možné příležitosti k tomu, abychom vyjádřili naše pevné odhodlání chránit svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci mezinárodně uznávaných hranic a vlastně podpo- eh, bojovat proti politice, kterou šíří Kreml eh, je potřeba mírově řešit tyto konflikty prostřednictvím jednání, zejména prostřednictvím ženevských mírových jednání a mít na mysli tedy obyvatelstvo žijící na obou stranách, což by eh, bylo takovým pragmatickým krokem ke zvýšení budoucích mírových iniciativ. Děkuji, paní kolegyně za vaše prohlášení. Ještě jednou vítáme vás ve výboru AFET a prosím nyní dvě minuty pro každé kolegu a nyní tedy mě kaněte za EPP, děkuji. Já budu pokračovat tam, kde kolegyně právě přes se zastavila budu hovořit o interní situaci, o politické krizi v Gruzii. Vy jste se zmínil, paní ministrině, že lidé ve, vycházejí tedy do ulic. Já mám dlouhé politické zkušenosti s lidovým hnutím a vím, že žádná politická eh, že vlastně vycházejí tisíce lidí do ulici z různých eh, důvodů. A vy jste se zmínili o tom, že gruzínská podpora evropské integrace stále narůstá, ale také můžeme konstatovat to, že gruzínský lid se domnívá, že demokracie udělala jaksi krok zpět v, té zem, v této zemi a to je velmi znepokojivé, protože Evropská komise a také Evropský parlament, my vlastně jsme vždy podporovali a sledujeme samozřejmě velmi pozorně, co se děje v Gruzii. Snažíme se pomáhat a co v rámci našich možností. Ale pokud srovnáme u tak například na ukrajinském území byla válka, tam vlastně docházelo k trvalému porušování demokratických reform a to, že vy jste nebyli schopni splnit eh, tu, ten slib, že se pohnete směrem k poměrnému volebnímu systému, tak to vlastně je určitá hrozba pro gruzinskou demokracii. <clears throat> Předseda Ivanišvili strany gruzínský sen říká, že mnoho, mnoho tedy vůdců uvězněno, to je něco, co je velmi obtížně akceptovatelné a to, že ten eh, při, eh, trestní případ po několika, eh, je, po několika letech mlčení se znovu obnovil, tak to je symbolický. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane, paní ministrině a pane místopředsedo. Pokud jde o situaci v Abcházii a Jižní Osety, tak bych chtěl navázat na to, co říkala kolegyně Marína. Opravdu ty tendence tam jsou velmi znepokojivé, co se týká bozderizace a pasportizace a bránění lidem v přístupu k jejich, eh, ve vzdělávání v jejich vlastním jazyce. Vy zde, vy jste zde hovořili o těchto tendencích na pozadí toho nového cyklu. Ta interní situace té politické strany tam dochází k zavádění ústavních změn, k cestě k proporčnímu volebnímu systému. Hovořili jste také o těch masových protestech. A já se domnívám, že eh, delegace EU v Tbilisi se pokusila zprostředkovat dialog mezi opozicí a no, co se týká tedy vyřešení nebo ukončení této slepé uličky. Já bych chtěl e, vědět, jaké jsou vaše dojmy ohledně možného kompromisu, protože cítím to tak, že každý případný kompromis bude muset být částečně politický. Jak tedy vidíte určit možnost výjít z této politické slepé uličky? protože to politické pozadí, politické prostředí je samozřejmě politování hodná, ale jak se díváte na tuto možnost? Děkuji. Další řečník, já bych eh, chtěl něco okomentovat na ruské ruský vztah. Tam došlo k selhání vlastně toho informovat, co se tam vlastně odehrálo. Asi před čtyřmi eh, roky eh, jsme vlastně eh, hovořili se s farmáři, kteří přišli o své pozemky, o svou půdu. Já jsem vlastně byl na jeho poli a on vlastně ztratil přístup ke svému poli, ke svým pozemkům. A on, to, to se vlastně týkalo ztráty jeho identity protože tam byla ta eh, administrativní hranice zavedena. Přestože to by, on byl tedy gruzínec, ale přišel tedy o své pozemky, takže to je tedy opravdu něco, kde jak si došlo k selhání v oblasti informování. Týká se to ne lidí v Evropě, ale všude, všude oni vlastně nemají dostatečné znalosti o tom, že Rusko, jak se tam chová Rusko v souvislosti s těmito administrativními hranicemi. To bylo den předtím, než jsem se s ním setkal. A on vlastně byl potom jaksi eh, přestěhován. No co no, takže já si myslím, že musíme být více informováni, více šířit toto povědomí o tom, že mm, vlast, co, co se tam děje ze strany Ruska, protože lidé opravdu mají nedostatečnou znalost těch podrobností. Děkuji paní Gregorová za zelené. Děkuji. Mm, děkuji, paní ministrině, za to, že jste uvedla například zdravotní péči a také děkuji panu místopředsedovi parlamentu, že jste se zmínili o těchto tématech. Já bych se chtěla zeptat na dvě otázky. První, zda znáte, kdo platil vlastně za, eh, tedy platil propuštění tedy eh, no, to, pa, to, příslušného vězně, zda to byla vláda, nevládní organizace. Potom určitá nová situace, na, eh, ta, co se týká té borderizace, té eh, administrativní hranice. Podle mých informacích eh, tam nebyli vpuštěni novináři nebo aktivisté. Já bych se chtěla zeptat, proč, protože si myslím, že vláda by měla informovat své občany o tom, co se děje. Na pana Kučavu bych měla také otázku. Já doufám, že budete považovat moji otázku z objektivně, Hovořilo se o nevládních organizacích, o vládech, také o samotných protestujících, takže ta připomínka je, já nemám eh, informaci o tom, že blokovali eh, parlament, to je ta slavná zeď Tbilisi, ale já bych se vás chtěla zeptat, když jste hovořil o tom, že chcete být stále blíže a blíže Evropské unii, Řekl byste, že političtí vězni v zemi by s vámi souhlasili? Děkuji, děkuji Ana Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Pane, paní ministrině, děkuji za vaše informace. Já samozřejmě souhlasím s každým slovem, pokud jde o to situaci. My samozřejmě monitorujeme tu situaci už mnoho let. A bohužel to prostředí pro naše monitorující členy je také velmi špatné, takže musíme opravdu velmi silně se zasazovat proti zásahům, intervencím ruské vlády. A bohužel se domnívám, že gruzínská společnost chápe tuto situaci podobně jako vy, že jsou velmi dělí. A myslím si, že to umožňuje, umožnilo ideologům z Moskvy, eh, ho, hovořili tedy v parlamentu, což vlastně potom spustilo celou tu lavinu protestů, o kterých jste také hovořili. Já se také domnívám, že více vězňů, že čím více vězňů je, tím asertivnější se Rusko stává, takže já bych ráda věděla, jaká, jaký je váš scénář ohledně možné deeskalace a bylo by určitě dobré získat také čísla, počty vězňů, to znamená statistiky ohledně uvězněných lidí a lidí držených ve vazbě po těch protestech. Děkuji. So tak to bylo první kolo. Ještě mm, několik řečníků, než předáme slovo našim vystupujícím. Ve čtvrt na jednu bohužel budeme muset ukončit tuto rozpravu a naše hosti musí odejít, takže o co déle budete hovořit vy, o to méně času bude na diskuzi. Pan Galer, otázka na paní tajemnici, kolik eh, lidí jste dokázali oslovit v těch okupovaných eh, územích a zajistit jim dodávku léků a zdravotní pomoci? A chci se zeptat teď především pana místopředsedy. My budeme setrvale podporovat vaši proevropskou orientaci, ale to musí eh, jít ruku v ruce s tím, že i vy budete plnit své závazky. A pokud se nám snažíte prodat to, že jste nedokázali změnit volební zákon eh, kvůli tomu, že dobře funguje demokracie a vlastně se proti tomu postavili eh, opoziční strany, tak pan Ivanišvili se možná snažil dosáhnout změny, ale jenom formálně a vlastně v pozadí se snažil prosadit přesný opak. Takže eh, můžete potvrdit, eh, zda k tomuto došlo? Ano, děkuji, pan Glucman. Děkuji. Máte naši plnou podporu, pokud jde o ruskou okupaci. Eh, chceme také podpořit vaši cestu k EU Moje otázka se týká té časové náhody a souhry, stíhání opozičních představitelů. Pan Milia, pan Bukelia a další političtí vůdci opozice eh, byli vyšetřováni. A vyšetřování začalo v poměrně nedávné době je to časová náhoda. A pak ještě k tisku a médium, médiím. My víme, že došlo k vyvlastnění majetku, ale pan Guayama, který nyní převzal vlastnictví eh, jednoho z kanálů je najednou součástí opět vyšetřování, bylo proti němu vzneseno obvinění, takže se zdá, jako kdyby to nebyla náhoda, že jste začali stíhat eh, vlastníka Rustavy dva kvůli eh, politickým problémům. Já věřím, že stojíme před testem eh, demokracie Eh, my budeme pečlivě samozřejmě eh, sledovat situaci. Máte hodně přátel v Evropském parlamentu, ale nejsou to přátelé jednotlivých politických stran, nýbrž celé Gruzie. Ale nám Nás zajímá, zda vládnoucí strana projde testem demokracie. A já si myslím, že prozatím se mi neposlouchalo dobře to, co říkají předsed, představitelé vládní strany o špatné opozici, která jde proti ním. Toto mm, není příklad dobré demokracie. A když vidíme postoje proti opozici, proti uh, médiím protestujícím, to vám jako Gruzii nepomáhá hledat si další zastánce v Evropském parlamentu a podporu pro svou evropskou cestu. Proto jsem vám toto chtěla říci. Eh, říkala jsem to i panu Ivanišvilimu a zástupcům gruzinského snu. Děkuji jenom velice stručně. Nebudu opakovat, co již zaznělo ohledně eh, celistvosti, ale teď eh, pokud jde o nadcházející volby, tak při eh, zasedání Euronestu jsme absolvovali i jednání se vládnoucí stranou i opozicí, s předsedou parlamentu i šéfy stran. A teď se vás chci zeptat, Zda můžete informovat šéfy svých stran. Oni mě totiž přislíbili, že dialog přinese, přinese výsledky a že tedy bude nastaven systém poměrného zastoupení při volbách. A tak eh, můžete prosím informovat šéfy stran o tom, že stále čekám na tento výsledek, protože mezinárodní důvěra ve vaše volby, pokud té změně nedojde, bude velice nízká. A další věc, můžete říci, zda jsou tady nějací opoziční představitelé v Gruzii, kteří eh, nebyli eh, vyšetřováni generální prokuraturou. Děkuji. Máme pro každého z vystupujících nyní dvě minuty, bohužel na více času nezbylo, prosím. Ano, děkuji. Je to skutečně nešťastné, že nemáme více času, abych mohl zareagovat na všechny vaše dotazy, protože některé eh, z těch záležitostí, co jste zmínili, ukazují, že při některých um, věcech vzniká určité nedorozumění a proto bych vám chtěl eh, předložit nejenom můj osobní názor, ale i důkazy. Takže teď k některým těm věcem, které jste zmínili. Vyjednávání probíhá. Ehm, nám byly předloženy různé verze ohledně voleb v roce 2020, eh, ale eh, byly neústavní, proto jsme předložili vlastní verzi a očekáváme teď reakci. Konsenzus znamená, že obě dvě strany se musí na něčem dohodnout a že musí jaksi hrát tu hru. Podle pravidel eh, je potřeba dosáhnout určitých ústupků. My jsme souhlasili a Odsouhlasili jsme verze, kterou máme eh, za nejlepší, pokud je o přechodné období plně propočního systému do roku 2022. Gruzínský sen předložil totiž eh, neústavní eh, změny a kdyby tomu tak nebylo, tak již jsme měli ten systém. Pokud jde o ty stovky a tisíce protestujících, tak tato informace není správná a pravdivá. Ano, mladí gruzínci vyšli do ulic při první příležitosti, když uviděli eh, ruské poslance, jak zasedají, ale já bych vám rád předložil časový doklad eh, o těch událostech, tak jak se vyvíjely, kdy opoziční představitelé se snažili šířit eh, informace nebo donutit eh, všechny k útoku na parlamentní budovu, bránit práci parlamentu, ale to není věc, která se nějak skrývala. K tomu jsou důkazy, fakta. Bohužel eh, času máme málo, hodně toho bylo řešeno a nemám teď eh, jaksi čas na všechny vaše dotazy odpovědět, ale je potřeba využít jakéhokoliv formátu, cokoliv by vám vyhovovalo, rád si najdu čas, bilaterálně to s vámi proberu, ukážu vám důkazy toho, že to, co říkám já, není jenom náš osobní názor, ale že to se opírá o reálná fakta. Takže velice rád budu pokračovat v této diskuzi, kdykoliv vám to bude vyhovovat. Děkuji, paní tajemnice, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já mám před sebou skutečně ne, nemožný úkol ve dvou minutách na vše zareagovat, takže sou, souhlasím s kolegou, že by asi bylo dobré, kdybychom měli možnost opravdu na všechny vaše dotazy eh, zareagovat, protože těch témat eh, tady byla nadnesena celá řada a rádi poskytneme objektivní informace, které můžete pak sami posoudit. Jedna obecná poznámka. Gruzie eh, je odhodlána podporovat demokracii stejně jako její vláda a obecná situace je demokratická, prostředí je demokratické, máme volná, svobodná média, svobodu vyjadřování a ať už dojde k čemukoliv, tak eh, víte, ať už se to některým líbí či nikoliv, samozřejmě některé části systému se mohou zlepšit, ale obecně funguje právní stát, eh, instituce jsou stabilní, v posledních měsících eh, došlo k pokusům je zkompromitovat, eh, ale ekonomika je silná, reformní agenda pokračuje a je to součástí našeho evropského směřování. Zkouškou eh, gruzinské demokracie je naše odolnost proti jakýkoliv eh, interním, ale zvláště pak externím výzvám, o kterých jsem hovořila, protože tady je skutečně ta každodenní výzva ohrožující eh, mírové soužití. Já jsem na začátku řekla, že situace není situace zmrzlého konfliktu. My každý den bojujeme za svobodu a to je potřeba opravdu vzít v úvahu a chceme v tom pokračovat s vaší podporou. Ceníme si všeho, co jste řekli o humanitární situaci jednotlivců, eh, o mm, příbězích zemědělců, které je potřeba zveřejnit abychom dokázali v reálném čase pomoci těm, kteří trpí, trpí za ostatným eh, drátem eh, ruských okupačních jednotek. Takže děkuji za vaši spolupráci a podporu. Děkuji oběma hostům z Gruzie. Eh, doufám, že si užijete eh, zbytek eh, pracovního dne v Bruselu a mohu vás ujistit, že naše země bude ve středu, vaše země bude ve středu naší pozornosti.